Vážené dámy, vážení pánové, prosím, abyste se usadili na svá místa. Afin que nous puissions ouvrir notre session. Abychom tak mohli zahájit toto zasedání. Bude se věnovat úvahám o aktuálních tématech. Nese název Galaxie fondů a finančních nástrojů kolem rozpočtu Evropské unie. Spolu s naším zpravodajem bychom se rádi podívali na současnou situaci našeho rozpočtu, do jaké míry je přehledný, jak je čitelný a jaké sdělení z toho může vzejít pro představitele států a vlád a pro evropské občany jako takové. Přizvali jsme tedy celou řadu osobností a čekají nás tři diskuzní kola. První se bude věnovat následujícím tématům. Jak se tento rozpočet vyvíjel a k jakým změnám došlo za posledních deset let? Úvod přednese doktor Giacomo Benedetto, jemuž děkuji předem za jeho příspěvek. Po jeho vystoupení bude následovat diskuze a tomu celému můžeme věnovat až hodinu. Potom si budeme klást otázku ohledně nástrojů, které má rozpočet k dispozici aby zajistil financování externích politik. Úvod přednesou Sebastián Paolo a Elza Pero, kteří jsou autory knihy o rozpočtových nástrojích pro financování vnějších politik EU. Pak bude opět následovat diskuze a třetí část konečně bude věnována Evropskému fondu pro strategické investice. Podíváme se na tento fond jakožto příklad či typ rozpočtového nástroje. Úvod přednese doktor Jorge Núñez Ferrer a bude následovat opět diskuze. Načež kolem půl šesté až šesté. Bude následovat čtvrtá část. Budeme se snažit ty informace zasadit do kontextu, uvažovat o budoucím vývoji. V tom nám pomůže nedávné zveřejnění zprávy, kterou vypracovala skupina na vysoké úrovni za předsednictví Maria Montyho. Účastnil se této skupiny zejména Alan Lamassur, Guy Verhofstadt a pan Kalfi. Takže jsme ve fázi úvah, blížíme se k závěru rozpočtového cyklu. Všechny ty finanční nástroje, svěřenské fondy, rozpočtové satelity ukazují, jak složité je sladit to, co by si přála komise a EU, co bychom chtěli dělat a jaké prostředky máme k dispozici. Především Jde o aktivity, které by EU chtěla realizovat, ale na které nemá prostředky. A je potřeba to zejména politicky zasadit do nového rámce. Nežádali nikdo o slovo, dám slovo rovnou doktoru Čakomu Benedetovi. Prosím. Good afternoon. Thank you for your Dobré odpoledne. Děkuji za pozvání. Jsem velmi rád, že dnes mohu být tady v Evropském parlamentu, abych představil svůj příspěvek do dnešní odpolední debaty. V následujících cirka 20 minutách se budu věnovat tomu, jak se rozpočet vyvíjel a měnil za zhruba posledních 10 let. Jak bylo řečeno, jmenuji se Giacomo Benedetto, jsem, eh, pracuji v Jean Monečer, eh, zabývám se evropskou politikou na Royal Holloway University v Londýně. Pokud jde o strukturu rozpočtu, základem je přítomnost vlastních zdrojů, ta finanční, financující stránka rozpočtu. A pokud jde o dostupné zdroje za finanční rok 2000, eh, 2015 to bylo 146 miliard euro, což o maličko překračovalo vynaloženou částku, čili drobný přebytek. Odkud pocházely ty peníze? Drtivá většina, jak mnozí víte, byla, se opírala o hrubý národní důchod malá část těch zdrojů jsou tzv. tradiční či reálné vlastní zdroje, pocházející z cel a je tu také malá část z DPH a zhruba společně představují čtvrtinu financování, to se ovšem roku roku mění. A pak samozřejmě kontroverzní je systém oprav tzv. rabatů. Nejslavnější je britský rabat. Pro Spojené království to znamená, že je třeba analyzovat čistou rozvahovou opravu. Korekce pro Spojené království ostatně spustila sérii úvah ve členských státech za posledních 30 let. Členské státy si začaly zjišťovat, jaké jsou jejich finanční přínosy či náklady z hlediska rozpočtu EU. Kromě britského rabatu jsou tu další tři úrovně oprav, které si za roky vyžádali celkem majetné členské státy. Jednak je tu rabat z rabatu. Je to vlastně částka odečtená od opravy eh, Spojenému království ten odpočet provádí Německo, Nizozemsko, Rakousko a Švédsko. Potom Dánsko, Nizozemsko, Švédsko a Rakousko obdrželi jednorázovou slevu a pak je tu oprava, která se týká výběru z DPH, týká se tří členských států, Německa, Nizozemska a Švédska. Je to tedy velmi komplikovaný systém, který provází ten rabat pro Spojené království už po celá léta. Jak jsem řekl, to vše se odráží v čisté rovnováze. To je nezbytná složka pro reformu rozpočtu EU a také pro reformu vlastních zdrojů té příjmové stránky rozpočtu EU. Eh, zpráva, kterou minulý týden vydala vlastní skupina, eh, ne, skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, hovoří o eh, ošetření právě této čisté rovnováhy. A tím se také dostanu k dalším doporučením, které předkládá skupina na vysoké úrovni. Je to celá řada návrhů pro globální ujednání a dohody, abychom dokázali reformovat jak příjmovou, tak výdajovou stránku rozpočtu. Podívejme se teď na výdaje. Víceletý finanční rámec byl dříve znám pod názvem Finanční perspektiva. Objevil se poprvé v roce 1988 a sleduje obvykle 4 až 7 leté cykly než eh, vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak eh, předchozí finanční rámec, tedy finanční výhled, byl dojednán v roce 2006, měl být sedmiletý a byl dojednán tak, že Komise Rada Evropský parlament společně se dohodli na určitém balíku. Rada by to přitom musela schválit jednomyslně a ta dohoda potom měla být ratifikována v parlamentech členských států. A to bylo zárukou pro výdajový strop na delší období. To bylo lepší než situace před rokem 1988, kdy rozpočty byly dojednávány na jednotlivé roky a vnášelo to do systému nestabilitu docházelo k případům před rokem 88, kdy rozpočty dohodnuty nebyly a pak bylo nutné přistoupit k provizorní dvanáctíně, což byly dočasné provizorní rozpočty dojednávané na jednotlivé měsíce. Takže co by se stalo, kdyby před koncem finanční perspektivy nebyla dohoda? To se de facto nestalo, ale mohlo se to stát. A před eh, dohodou o finančním výhledu bylo jasné, že je tu možnost určitého krajního kroku, kdy kterákoliv ze tří institucí, včetně Evropského parlamentu, může ukončit program dlouhodobých výdajů. Ten program by byl přenesen, to byla jakási automatická defaultní pozice, ale kterákoliv z institucí to mohla ukončit, mohla ukončit tento přenos, takže by potom nastala situace jako návrat k situaci před rokem 1988. Tak to si tedy vykládám tato pravidla. To se pak proměnilo v Lizabonskou smlouvu roku, devate, roku 2009. Vznikl víceletý finanční rámec a došlo k relativně malé změně v pravidlech. Víceletý finanční rámec schválený v roce 2013, byl schválený za následujících podmínek. Jaká je sekvence? Ta se mění. Evropský parlament může účinně spolu navrhovat nový víceletý finanční rámec spolu s komisí, protože článek 312 nám říká, že rada se dohodne o víceletém finančním rámci poté, co parlament vyjádřil svůj souhlas. Tedy souhlas parlamentu je první a schválení radou až následné. A záleží na tom, jak to vykládáme, ale v podstatě to svěřuje parlamentu téměř spolunavrhovatelskou pravomoc spolu s komisí. Rada jako dříve se má jednomyslně dohodnout na MFF, ale pak už nenásleduje ratifikace v parlamentech na vnitrostátní úrovni. To do systému vnáší větší flexibilitu. A pak už také nemá ani jedna z institucí právo ukončit MFF, pokud při jeho ukončení není dohoda. Pak pouze dojde k přenosu a výdajové úrovně z minulých let jsou přeneseny dále do let následujících takže to zachovává kontinuitu a status quo. Stalo se to součástí smluv v článku 312. MFF takto byl zakotven, zatímco před smlouvou o fungování EU ty předchozí finanční rámce nebyly součástí smlouvy. Tímto jsem tedy chtěl popsat jeden z aspektů dojednávání MFF. Chci upozornit na ten horní žlutě vyznačený řádek konkurenceschopnost. Vidíme, že v období 2007 až 2013 9 alokovaných výdajů bylo vynaloženo na konkurenceschopnost, na programy jako výzkum a inovace Komise v roce 2011 navrhla navýšit to na 15% podíl celkových výdajů, aby to bylo v souladu se závazky EU investovat do prorůstových politik. Po dohodě v Radě v roce 2013 byl konečným výsledkem rozpočtový podíl 13 nikoli v 15 takže, jak vidíte, došlo k navýšení investic do konkurenceschopnosti, ale to navýšení je menší, než které původně navrhla komise. Podobně eh, nový víceletý finanční rámec asi o 5 snížil celkové výdaje. V platbách to znamená 908 miliard, nikoliv ovšem 972 miliard. Takže u toho globálního snížení ve velikosti rozpočtu máme v podstatě dvouprocentní snížení jak se to odráží také v politikách konkurenceschopnosti. A když se podíváme na zemědělství soudržno a soudržnost, ty jsou poměrně jaksi uhájeny. To jsou dvě politické oblasti, které se těší velké míře politické ochrany, ale také právní ochrany. A k tomu se dostanu v zápětí. Když je rozpočet alokován, v Evropské unii máme systém duální závazky a platby. Závazky jsou jako virtuální peníze. V podstatě je to právní záruka, že na určité projekty bydou dodány finance. Platby, ty reálné peníze, přicházejí následně. Někde přicházejí prakticky okamžitě po závazcích, jako například v zemědělství. V podstatě je to ten týž rok N plus nula, Ale normou je poskytovat platby tedy se spožděním až o tři roky později, princip N plus 3. Platby jsou obvykle nebo prakticky vždy nižší než závazky, protože ne všechny podmínky byly odsouhlaseny, někdy partneři nejsou schopni poskytnout spolufinancování, takže obecně ty platby jsou nižší a rozdíl mezi závazky a platbami je známý pod zkratkou RAL, RAL, nevypořádané závazky, rest a liquide. Jde, to, jde o investice eh, nejenom v oblasti konkurenceschopnosti, ale také bezpečnosti, spravedlnosti. A v rozpočtu máme pojem diferencovaných a nediferencovaných pladeb. Nediferencované, nediferencované platby se týkají zemědělství a administrativy. Znamená to, že nemusí být spolufinancování a prakticky to znamená, že platby téměř automaticky následují po závazcích diferencované závazky jsou oblasti, kde je třeba zajistit spolufinancování na místě, pokud jde třeba o okruh 1a, konkurenceschopnost nebo okruh 3. A když mluvíme o zemědělství, to má celkem výsadní postavení v porovnání s jinými výdajovými politikami. Ale máme tu také prealokaci a non-prealokaci. Realokace znamená, že finance budou poskytnuty členským státům nebo regionům. Tady opět má výsadní postavení zemědělství, ale také soudržnost. Vše ostatní není předem alokováno. Máme investice do růstu, do veřejných statků v okruhu 1a. To je jednak diferencované to znamená, že je tu spolufinancování a také to není předem alokováno. Když se na to podíváme z hlediska dohody o víceletém finančním rámci v roce 2013, je příliš zjednodušující říct, že soudržnost a zemědělství jsou chráněny silnými členskými státy. Může to tak být, ale to není jediné vysvětlení jsou chráněny také právním rámcem, který poskytuje zvláštní záruku zemědělství oproti jiným výdajovým oblastem a pak navazuje politika soudržnosti. Jak to funguje v ročních rozpočtech? Před rokem 2010, tedy před Lizabonskou smlouvou, se s tím nakládalo následovně. Byl vždy schválen rozpočet každý rok v rámci limitů, v rámci omezení daných finančním výhledem a vlastními zdroji. Strop, výdajový strop pro roční rozpočet byl stanoven finančním výhledem, ale rada kvalifikovanou většinou mohla navýšit tento strop. Parlament byl do toho procesu také zapojen. Podle staré smlouvy to byl článek 279 odstavec 9. Evropský parlament společně s menšinou vlád na radě s 93 hlasy mohl hlasovat o snížení povinných výdajů ty byly alokovány zejména pro zemědělství, i když tyto platby byly právně požadovány. Takže parlament měl tuto pravomoc snižovat rozpočet, ale nechtěl to vždy uvést do praxe, pokud tady byly právní závazky, právní požadavky na poskytnutí pladeb. V případě neshody mezi radou a parlamentem to nemuselo nutně vést k tomu, že by nebyl rozpočet. Pokud eh, byla v parlamentu dostatečná většina, parlament nebo rada se mohli navzájem přehlasovat ve věci nepovinných výdajů, to mohl udělat parlament, a pokud šlo o nepovinné výdaje na straně rady. Tedy pokud se obě strany nezhodly, rada mohla zajistit své priority u přímých plateb v zemědělství a také u některých aspektů zahraniční politiky a zbytek rozpočtu, který byl chápán jako nepovinný, um, otevíral prostor pro parlament, aby projevil své preference. Parlament také mohl zamítnout rozpočet dvoutřetinovou většinou. Proč by to dělal? V posledních letech nebyl důvod se domnívat, že většina výdajů není povinná, ale v minulosti k tomu parlament mohl přistoupit, aby získal větší kontrolu nad zbytkem rozpočtu. Pokud by k tomu došlo, Rada přitom také mohla zamítnout rozpočet, ale pouze v prvním čtení, prostě tak, že nedosáhla kvalifikované většiny. Tedy pokud by k tomu došlo, nastal by systém provizorních dvanáctin podle starého článku 273. A to znamenalo, že rozpočet je stanovován na měsíční období na základě předchozích výdajů. Rada mohla stanovit eh, částky, měsíční částky pro povinné výdaje a parlament pro nepovinné výdaje, opět v mezích stropů. Takže vidíte, že parlament měl příležitost zamítnout roční rozpočet a v provizorních dvanáctinách mohl zajistit své preference ve většině výdajů, které nebyly povinné. Ale to se teď změnilo. Jen velmi stručně. To teď není úplně dobře vidět, je to ale také v mé studii, kterou budete mít k dispozici. To je v podstatě velmi zjednodušený graf. Předpokládá, že komise a Evropský parlament chtějí větší výdaje a rada nebo blokační menšina vlád na radě si přeje menší výdaje. Co ten graf ukazuje? Ukazuje, že v případě nezhody může Evropský parlament určovat nepovinné výdaje a rada kvalifikovanou většinou může stanovit povinné výdaje, tedy v prvé řadě zemědělství, a také může souhlasit s navýšením výdajů nad víceletý strop. Důležité je ale, co ty členské státy, které mohou rozhodnout Máme skupinu členských států, kterým se často říká přátelé lep, eh, lepších výdajů. Jsou to eh, státy zastoupené hlavně Spojeným královstvím nebo také menší státy v severní a severozápadní Evropě. Často jim to ale nestačilo, aby měli kvalifikovanou většinu. Pokud eh, aby zablokovali kvalifikovanou většinu. Pokud s tím hlasovali Německo nebo Francie, mohli zablokovat kvalifikovanou většinou. Takže tak to se rozhodovalo o tom, zda bude strop překročen a tím rozhodujícím státem je, pravdě, je nejčastěji a s největší pravděpodobností Německo. Od vstupu Lizabonské smlouvy v platnost je roz, roční rozpočet schvalován v rámci stropů a v rámci vlastních zdrojů v rámci stropů MFF. Starý článek 279 odstavec 9 byl odstraněn a to je otázka, na které se právníci asi nezhodnou, ale existuje názor, že pokud by strop měl být překročen, tak je požadována na radě jednomyslnost, nikoli kvalifikovaná většina. Evropský parlament teď má jediné čtení na rozpočet, roční rozpočet, to znamená, že je méně času na vyjednávání či stanovování určitých nepřekročitelných linií nebo pracovat nějak konstruktivně. Už tu není tolik rozlišení, jako například povinné a nepovinné výdaje, to je koncept, který byl zrušen. Evropský parlament hlasuje většinou členů. To znamená, že ti, kdo nejsou přítomni nebo se zdrží hlasování, v podstatě je to totéž, jako kdyby hlasovali proti. Vždy je tedy potřeba mít k úpravě ročního rozpočtu 376 hlasů. Pokud se Rada a parlament nezhodnou, jedná o rozpočtu dohodovací výbor. pokud má rada blokační menšinu proti kvalifikované většině, nebo pokud se rada s parlamentem nezhodnou v dohodovacím řízení, rozpočet není a, musí, a komise musí předložit nový návrh. Takže vzájemné veto nebo vzájemné zamítnutí je mnohem jednodušší postup. Evropský parlament má celkem dalekosáhlou pravomoc znovu předložit své pozměňovací návrhy, pokud se rada eh, rozhodne, že provizorně souhlasí v rámci dohodovacího řízení. To ale není realistické. Kdyby k tomu došlo, tak eh, vykládám si to tak, že rada by vnímala dohodovací řízení jako konečnou fázi a vlády členských států na radě by nikdy nesouhlasili prozatímně s rozpočtem v rámci dohodovacího řízení, protože rada by za tuto změnu názoru zaplatila velmi hodně a myslím si, že to ovlivňuje pravomoc rady. Pak je tu jedna téměř výbušná záležitost nový článek 315 s provizorními dvanáctinami, pokud nebude dojednán rozpočet. Jak jsem řekl, je jednoduché zamítnout rozpočet na samém začátku, protože Rada a parlament se aktivně musí dohodnout. Pokud jedna ze stran nesouhlasí, není rozpočet. Pak tu máme ty provizorní dvanáctiny. A za těch okolností rada teď stanoví výdaje v těch měsíčních rozpočtech na začátku finančního roku. A jedinou pravomocí parlamentu je takovéto výdaje buď zmrazit nebo snížit. Nemůže je navyšovat. Takže parlament má právo snižovat výdaje v provizorních dvanáctinách ale nemůže navyšovat to, co dříve bylo nepovinnými výdaji. A tento graf to ilustruje. Máme situaci, kdy status quo je posílen, každý jednotlivý členský stát může zablokovat navýšení ročního rozpočtu nad strop a úroveň výdajů je efektivně vnucena členským státem, který rozhoduje, zda je kvalifikovaná většina nebo ne. Mluvil jsem o Francii a Německu v této souvislosti. Takže celkové, celkově zamítnutí je jednodušší buď 15 poslanců Evropského parlamentu ve dohodovacím výboru nebo čtyři členské státy, které minimálně mají 179 milionů obyvatel, mohou takto rozpočet zamítnout. Parlament už nemůže zajistit své preference v bývalých nepovinných výdajích a nemá pobídky, protože už eh, nemá eh, možnost chránit ty dřívější nepovinné výdaje v provizorních dvanáctinách, ale má pravomoc snížit nebo zmrazit provizorní dvanáctiny. Takže pokud parlament chce výdaje snížit, tu pravomoc má. Co je výsledek? V podstatě chceme vědět, kdo si přeje větší nebo menší výdaje. Pokud rada si přeje větší výdaje a parlament menší, tak parlament vyhrává. Ale otázka je, jestli skutečně vítězem budou ty menší výdaje nebo ne. V, ve výtisku prezentace jsou uvedena další čísla eh, okruhů z roku, eh, od roku 2007. Mezi lety 2007 až 10 byl rozdíl v preferencích v oblasti pladeb které si přála rada a které si přál parlament. Ten rozdíl mezi radou a parlamentem byl asi 6 Parlament si přál čísla asi o 6 vyšší v průměru. V letech po ratifikaci Lisabonské smlouvy se ten rozdíl mezi radou a parlamentem snížil asi na 3 Takže vidíme, že deklarované preference rady a parlamentu se postupně zbližují. Proč je tomu tak? To je otázka k diskuzi. Může, být, může to být tak, že parlament souhlasí, že není realistické usilovat o příliš vysoká čísla. A pokud je o závazky, tak v podstatě ty preference se docela blíží a nezměnily se ani s Lisabonskou smlouvou. To znamená, že jsou opravdu velice podobné, málo rozdílu tam vidíme. A úplně na závěr, pokud je o výdaje, v podstatě vlastně u všeho, o čem jsem hovořila, jak si vlastně přeje rada mít ty nižší výdaje. To neznamená, že bych chtěla zredukovat, že bych chtěla mít méně výdajů, než to, co si přeje parlament. A že v podstatě v celém tomto období se rada snažila o určitý drobný nárůst rozpočtu, kromě dohody v roce 2013 u víceletého finančního rámce, kde skutečně došlo k reálné redukci. Takže pokud si rada přeje takové snížení, tak má možnost to prosadit a zajistit. A to jsme viděli v roce 2011. 2011 tam skutečně mohla rada prosadit své preference u pladeb i závazku u dohodnutého rozpočtu a zároveň u opravných rozpočtů ve stejném roce. Po roce 2011 měla rada více těchto fondů k dispozici v rámci závazku a i opravných rozpočtů velice přísně, ale kontrolovala ten odsouhlasený rozpočet. Čili to, co jsem řekl, je velice důležité. Neznamená to teda, že celý ten obrázek je příliš černý. Až v roce 2011 tam došlo k té změně a po tomto roce 2011 se rada snažila nebo si přála ty výdaje i platby mít původně na nižší úrovni, ne u závazku, čili prosinci, listopadu předchozího finančního roku. Po tomto období došlo k takovému štědrému přístupu a umožnila rada vyšší platby, které se dostaly v rámci opravných rozpočtů do rozpočtu. To znamená, že v podstatě vlastně právě rada umožňuje takovým způsobem splnit závazky, které se týkaly jednotlivých plateb, tak, aby byly zaplaceny z evropského rozpočtu. A úplně na závěr pouze několik slov o krizi, která nás zasáhla v eurozóně, některé mechanismy, které se toho týkaly a dopad na rozpočet. V roce 2011 to je rok, o kterém jsem se zmínil, to znamená platby a všechny ostatní aspekty, včetně závazku tím utrpěli a rada skutečně prosadila své preference v rámci vyjednávání v roce 2013 u víceletého finančního rámce. Vlastně proč tomu tak bylo? V podstatě vlastně tam byla určitá neschoda ohledně škrtů, země říkali, že to snížili na národní úrovni a to znamená, že i výdaje na evropské úrovni by se tím pádem měly snížit. To byl požadavek ze strany členských států. Rovněž jsem se zmínil o tom, že ty možnosti snižovat výdaje byly realistické pouze díky změnám v Lisabonské smlouvě v rámci eh, jednotlivých výročních rozpočtů ale samozřejmě na základě toho, jak se tvoří národní eh, vlastní zdroje. Víme, že došlo ke snížení v roce 2013 u víceletého finančního rámce o 5 Dále to byly rozpočty, které celkově vlastně nebyly a sníženy, ale byly vlastně v podstatě dostali se na tu úroveň těch stropů Očekávala se tam určitá redukce v roce 2014 ve srovnání s předchozími eh, lety, protože šlo o začátek toho víceletého rámce a globální výdaje tam byly sníženy. Pokud jde o EU rozpočet, ten zajišťuje i ESFM mechanismus, to je v podstatě vlastně 60 milionů eur, maximální částka. A podstatě, pokud jde o defaultní situaci v Jarsku a Portugalsku, tak se to muselo vzít v potaz. Byla tam určitá rizika ohledně tohoto mechanismu EFSM. Ovšem ten již neposkytuje úvěry, tento mechanismus, čili ta rizika nebo ty obavy jsou mnohem nižší než v minulosti. A národní pokladny, národní ministerstva samozřejmě si teda přispívají do vlastních zdrojů a v podstatě jsou exponovány defaultní situaci, pokud k tomu dojde například v rámci eh, dvou mechanismů, které se týkají finanční solidarity. To znamená, že to může mít dopad potom na to, jak vnímají národní ministři evropský rozpočet a vůbec odůvodnění nějakých dalších škrtů. EFSM, který byl vytvořen v roce 2010. Evropská komise, Evropská centrální banka byly schopny aktivovat že navrhnout aktivaci programu, který měl pomáhat Irsku a Portugalsku. Byl to program, který mohl trvat až do roku 2013. Komise a centrální banka provedly studii, kvalifikovaná měč, většina na radě mohla na základě těchto doporučení poté přijít s prodejem obligací, které by poskytly dočasné financování těchto dvou zemí. Byla tam i záruka v roce 2015 pro Řecko, ovšem to trvalo pouze jeden měsíc a EFSM v podstatě se v tomto období již ukončil. Máme zde 440 miliard eur, které byly zajištěny národními uh, ministerství financí a trvalo to až do roku 2013, to znamená, že nemáme další úvěry k dispozici, to jsou pouze ty stávající úvěry, které se dále využívají a dále je to evropský mechanismus stability, který přišel v roce 2013, rovněž národní ministerstva financí to pokrývali, garantovali a je to někde na úrovni 700 miliard eur. To znamená, že to není záležitost, která by měla přímý dopad na evropský rozpočet. No a tím bych svou prezentaci ukončil, pane předsedo. Děkujeme vám. Děkujeme za tuto úžasnou prezentaci. Lisabonská smlouva, jak víme, rozhodně omezila právomoci parlamentu v oblasti rozpočtu. No, samozřejmě jsme si toho vědomí několikrát. Samozřejmě jsme byli v takové situaci, kde Evropský parlament mm, by i když to není pro nás úplně přirozené, v těchto situacích postupujeme opravdu nesmírně komplikovaným způsobem. Vím, že tam máme i různé dotace, subvence, které byly financovány z národních rozpočtů členskými státy, které jsou součástí eurozóny. No, no, aby teda skutečně došlo k takové zprávě v rámci eh, eurozóny. Paní Bereš, jak víte, a pan BG se hodně věnovali této záležitosti. Ale Lamasur by chtěl vystoupit. Já vím, že máme nesmírně nabitý program, takže pokud chce pan Lamasur vystoupit, tak může vystoupit. Nyní děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval autorovi této prezentace. A možná bych to jenom doplnil, jeho slova, rovněž takovým historickým údajem, ale v podstatě i určitým politickým údajem, tak trošku osvětlit, proč jsme se dostali do stávající situace. První poznámka. My jsme europoslanci a přesto nás nesmírně překvapuje to, že v evropské rozpravě ten problém rozpočtu, financování rozpočtu je takovou černou dírou. Většina zemí a i strany v rámci volební kampaně o tom ovšem nehovoří. Proto nás to překvapuje, je to opravdu takové nepříjemné, je to jeden z hlavních důvodů toho, proč se ocitáme v této stávající situaci historicky. Historicky řečeno, nesmíme zapomínat na to, že v podstatě první veliká politická krize společného trhu 58. výročí jsme nyní slavili římské smlouvy. A v podstatě vlastně to byla ta politika prázdné židle, o které rozhodl generál de Gaulle, prezident Francie v druhé polovině 60. let. A to je právě ta krize, která se týkala rozpočtu, rozpočtu a financování tohoto rozpočtu společenství. Tato krize vedla k politické dohodě, která pokrývala tři oblasti. To znamená ty výdaje, které se měly financovat, asi tak 80-90 představoval o společnou zemědělskou politiku, jedna z věcí, která zajímala v, té, v tom období eh, Francii. V té době jsme byli vlastně takovou nejmocnější zemí tě, této evropské šestky. No a dále eh, to byly vlastní zdroje, které měly přijít z oblasti celních příjmů v tom období, ovšem, ale samozřejmě tam byl obrovský tlak na protekcionismus. Víme, že v industriálních i zemědělských produktech jsme měli veliké příjmy v této oblasti. A dále to byla role Evropského parlamentu v tomto období. Francie musela připustit to, že v podstatě ano, že budeme muset mít nějakou parlamentní kontrolu, pokud tam teda chceme mít vlastní zdroje. V rámci rozpočtu Evropský parlament ještě nebyl volen v přímých volbách, ale už začal mít docela důležitou roli. A já bych řekl, všichni zapomněli na to, že ještě před římskou smlouvou jsme měli z, z 51. roku ještě dohodu o uhlí a oceli a tam v podstatě se vlastně uvažovalo o federální daní, která by eh, byla právě z těchto dvou eh, industriálních oblastí eh, vybírána. A Existovalo to až do roku 2003. Tento princip ovšem nikomu nevadil. Ani Velké Británii. A dokonce ani paní Tečrové, protože jsme mohli tímto způsobem financovat rekonvenci v oblasti ocelářství, mm, nebo i úhelného odvětví v 80. letech. Tato dohoda se teda prvních 20 let nějakým způsobem implementovala, aplikovala a poté došlo k takovému obrovskému navýšení výdajů, k takovému obrovskému rozkolu došlo k novým politikám, které zaváděly další smlouvy a tím, že se v podstatě po prvním rozšíření EU rozšířila v podstatě vlastně na země, kde průměrné příjmy byly mnohem nižší než v EU, to znamená, došlo právě k vytvoření strukturálních fondů, kohezních fondů a tak dále. To znamená, že ty výdaje Eh, skutečně nesmírně rostly, byl tam nižší příjem, pokud jde o ocla, o výběrem cen, dále eh, samozřejmě volný obchod a tak dále. A další fenomén, který v podstatě vlastně nepředstavoval nějaký právní postup. A to byly vlastně určitý hold-up v rámci vlastních zdrojů. Došlo tam k vybírání eh, daně z přidané hodnoty. A postupně došlo vlastně k takové eh, krádeži těchto částek místními administrativami. Hmm, On no, to v podstatě vlastně nevyvolalo žádnou politickou rozprávu v jednotlivých parlamentech. Dokonce častokrát si toho ministři ani nebyli vědomi. Čili my jsme se dostali do této situace, do určitého systému, kde postupně krok za krokem snižovaly se právě tyto vlastní zdroje, tyto částky a byly nahrazeny přída, mm, příspěvky z národních rozpočtů, mm, které představují více než 70 našeho celkového rozpočtu v současné době. A má to ale ovšem tři politické následky. První záležitost – je to oblast, kde evropská integrace v podstatě ustoupila. My jsme často říkali, že každá nová smlouva znamená to, že Evropská unie se nejenom rozšíří, ale zároveň, že se prohloubí že má větší kompetence, integrace jednotlivých států je čím dál tím hlubší, prohloubená. Ne, v této oblasti došlo k opaku. Druhý následek, jakmile to byly národní rozpočty, které začaly financovat evropský rozpočet, tak došlo k tomu, že Evropská unie která v podstatě vlastně ustoupila i z těch eh, mezinárodních organizací OSN, eh, nebo VTO, nebo Mezinárodní měnový fond. Každý stát tam přispívá nějakým národním příspěvkem, ať už na, na základě DPH nebo nějaké um, monetární unie a tak dále, čili my jsme se v podstatě jakýmsi způsobem stáhli i z těchto pozic a žádný minister financí v tom období neměl dostatečnou vůli nebo nechtěl zvýšit daně nebo zadlužení, aby financoval evropskou politiku. A v podstatě posledních 20 let je tento náš rozpočet eh, v podstatě vlastně představuje asi tak plus minus ten, to 1% eh, DPH. Mm, to znamená, eh, že skutečně nějakým, mm, že vlastně je to 1% toho hrubého národního důchodu. To znamená, že je to rozpočet, který se nenavyšuje, který zůstává víceméně na stejné úrovni a Mm, to znamená, že vlastně ho můžeme věnovat pouze těm prioritám minulosti, které pokrýváme a v podstatě neodpovídá našim potřebám současnosti ani eh, budoucnosti. To jsme viděli, když jsme hovořili o finančních perspektivách a především to bylo velice jasné v roce 2013. Ovšem politiky, které se týkaly těch priorit minulosti, tak jak to již bylo zde zúrazněno, a to znamená společná zemědělská politika, kohezní politika, to v podstatě vlastně koresponduje rozpočtům jednotlivých eh, zemí, a s každým vyjednáváním víceletého finančního rámce vidíme, že jednotlivé hlavy států, vlád eh, bojují za ten rabat, tak jak to chtěla paní Tečrová. A to znamená, že to má samozřejmě potom dopad na ty politiky, které, kterým se věnují tyto výdaje na národní úrovni. A jedna z takových nejšokujících nej, oblastí nebo následkem je, vidíme, že samozřejmě do, dochází k navýšení výdajů a Evropský parlament nebo národní parlamenty, které jsou demokraticky zvoleny, transparentní, o tom rozhodují a že v podstatě by to mělo korespondovat tomu, co se děje na národní úrovni. Ovšem pokud jde o příjmy, tak tam vlastně není téměř žádná parlamentní kontrola a téměř žádná politická kontrola. A mezi těmi 28 ministry, kteří jsou zodpovědní za národní rozpočty, neexistují potom ani dva, kteří by věděli určitě, proč mají eh, ty příspěvky na té nebo eh, jiné úrovni. Podle mého názoru ani jeden z nich to skutečně neví. Toto je diskuze, která v podstatě probíhá na úrovni nějakých eh, mm, nižších vedoucích v rámci ministru, ministerstva financí. No a jaký byl vrchol celé této záležitosti? V roce 2003, když došlo k jednáním rady ohledně víceletého finančního rámce 2013-2020, já jsem měl to privilegium v té době se eh, zúčastnit těchto jednání. Předseda byl skutečně nesmírně, nesmírně hrdý na to, že v podstatě o tomto tématu neprobíhala ani rozpráva. A on mi řekl eh, v té době tak jako důvěrně, že každý premiér či šéf statu 28 eh, v podstatě získal takový takový dárek, protože řekněme, že někdo si přál více koheze Poláci, ehm, Britové zase příjmy z daní a tak dále. Čili v podstatě vlastně my jsme se pouze dvakrát viděli po dvou dnech jednání a já jsem jim řekl, vy vlastně víte, jak vypadají ty výsledky, všichni s tím souhlasíte, no tak to já vám děkuji a jednomyslně jsme se na tom shodli. Co to znamená? Zatímco v tom období šéfové vlád a státu měli možnost poprvé v tom období bez skutečnou hlubokou rozprávu ohledně evropské politiky, která by skutečně vedla k té eh, k Lisabonské smlouvě, to znamená na těch následujících sedm let. To znamená, že víme, že v podstatě vlastně to období to bylo po e- eurokrizi, po ekonomické krizi, bylo zde mnoho záležitostí, ohledně programu pro rok 2010, 2020, že tyto programy byly ohroženy, že Erasmus například, že tam bylo obrovské riziko toho, že bude zrušen, protože jsme neměli dostatečné finanční prostředky. V podstatě se tom vůbec nehovořilo, žádná rozprava tam neproběhla a um, předseda rady měl opravdu, um, byl z toho nesmírně potěšen a já si myslím, že to je neakceptovatelné. Jaké to mělo politické následky? První, nesmí nás překvapovat to, že pokud zde teda je taková ta obrovská propast mezi kompetencemi, které EU eh, e má, a ambicemi, které byly oznámeny na radě šéfy jednotlivých států, tak ty dále cíle Evropské komise, které jsou validovány radou a parlamentem na jedné straně a na druhé straně příjmy nebo oblasti příjmu, tak my v podstatě vlastně tvrdíme, že financujeme světové politiky, ovšem s, <laughs> na, s jakými částkami, s, s miniaturními částkami. A druhá politická záležitost, která z toho vyplynula, no, to znamená, že v podstatě nemáme dostatečné eh, právní pravomoci, pokud jde o rozpočtovou záležitost a v podstatě vlastně eh, tyto pravomoce v oblasti regulací zneužíváme. Eh, v podstatě mm, se snažíme nějak nabídnout našim spotřebitelům spíš tu, eh, nebo spíše ten byč a ne tu, a ne cukr. Čili skutečně eh, zde máme tuto regulační pravomoc, a, eh, která je sice silná, ovšem v té rozpočtové oblasti nemáme dostatečné pravomoci. To znamená, že skutečně toto je důvod, proč dochází k takové přehnané regulaci, na kterou si všichni stěžují. A dále je to ten fenomén toho násobku jednotlivých satelitních rozpočtů. Musíme reagovat, nemáme dostatečné prostředky v evropském rozpočtu, čili mm, členské státy na základě takových maličkých rozpočtových příspěvků vždycky musí do toho nějakým způsobem zasáhnout. A co to znamená, že zde neexistuje žádná parlamentní kontrola, jelikož se nejedná o společné prostředky, tak Evropský parlament k tomu nemůže nic říct. No a národní ministři tak prostě vysvětlí svým parlamentům, že musí o tom hlasovat, protože prostě existuje nějaká evropská dohoda nebo mezinárodní dohoda, kvůli které to musí udělat a parlament může říci nebo může hlasovat ano, aniž by změnil vůbec ta čísla, která jsou na stole. Kromě toho se ani neexistuje nějaké vůči postavení nebo politické postavení nebo nějaké pilotování, nějaké vedení celé této galaxie těchto finančních prostředků. To znamená, že Unie jaksi má prostředky v různých politikách, aniž by byly propojeny a v podstatě častokrát se vzájemně vylučují. Čili já bych uzavřel svůj příspěvek doporučením. My se nemůžeme uh, opravdu z do kazajky dostat, to znamená ten, ty všechny omezení rozpočtové, o kterých eh, přednášející tak hezky před hovořil, aniž bychom mm, reagovali a vytvořili dohodu o nových eh, vlastních zdrojích a tomu se právě má věnovat ta pracovní skupina. Ovšem politicky, pokud jde o naše občany, tak eh, v podstatě my nemůžeme o těch vlastních nových eh, zdrojích hovořit, pokud zároveň, nebo možná ještě předtím, neprokážeme našim občanům, a našim voličům, že pokud chceme financovat, výd, že to je pro financování výdajů, které budou mnohem lépe financovány a řízeny na evropské úrovni než na národní úrovni. To znamená, to je právě ten princip subsidiarity. To znamená, že musíme skutečně dokázat, že jedno euro, které se utratí na evropské úrovni, umožní ušetřit více než jedno euro na úrovni národních států a že to umožní, to znamená mm, ano, že samozřejmě to budou vždycky daňoví poplatníci, kteří za to budou platit, kteří to budou pokrývat mm, bez ohledu na to, kdo je příjemcem, ale že v podstatě ta účinnost a efektivita bude mnohem lepší a kvalitnější. Čili já já skutečně už nějakou dobu chci, aby to byla právě Evropská komise, která se tím bude zabývat. To je jediný orgán, který by tomu mohl věnovat pozornost znamená analýza různých oblastí, propojit to možná i s účetním dvorem nebo účetními dvory jednotlivých členských států, jejich pohled, jejich analýza, abychom skutečně přišli s takovou zárukou, že pokud teda bude mít SVČ nebo nějakou agenturu pro bezpečnost potravin nebo pohraniční stráž nebo Evropský soud a tak dále. Nejenom, že to nezvýší eh, daňovou zátěž našich poplatníků, ale že to umožní větší efektivitu, pokud jde o veřejné finance, které možná budou ještě o něco nižší. Čili to musíme udělat a to je něco, co musíme opravdu, na čem musíme trvat. Vždycky, když hovoříme o nějaké nové evropské politice nebo když tvoříme nějaký další orgán na evropské úrovni. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. My skutečně No, no, takže je to vlastně takový anachronický rozpočet, vlastně takový odraz minulosti, že v podstatě vlastně takový opravdu, v podstatě tam nemáme dostatečné zdroje, pouze větší výdaje, takže je to takový nezdravý rozpočet. No, že je to taková nesmírně kalamitní situace, že v podstatě vlastně to je rozpočet, který je nefunkční. Pan Belge má slovo. Děkuji za slovo, eh, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k tomu, co bylo eh, řečeno, že parlament eh, v posledních letech se vlastně vrátil eh, pozadu. Co se týče 2014-2016, vlastně ta, začalo to v konvektu. Já si pamatuju, že přišli kolegové z frakce, že tam eh, byli eh, diplomaté eh, vlastně z jednotlivých zemí a potom my jsme společně se snažili napříč frakcemi dosáhnout toho, co je dnes v Lisabonské smlouvě. Takže to přizpůsobení se členským státům, tak to se odrazilo v tom, co dnes máme a kde, jaká se dělá politika. Ale jsou ještě další věci a já si myslím, že potom až později budeme hovořit o budoucnosti, až budeme hovořit o nových nástrojích a o té široké škále fondů. Ten poslední obrázek který eh, jsme viděli ohledně RFSM. Zde se hovoří o záruce 60 miliard eh, z evropského rozpočtu. Eh, jak se to stalo? A to je prostě to mlčení ze strany komise. Otevírají se azijské trhy a byl vytvořen EFSM a nevědělo se, jaké zdroje vzít a skonstatovalo se, že máme tedy ty hranice, ty limity, vnější limity toho víceletého rámce, mezi tím je trochu vzduchu, e, protože tady máme e, to, ten nástroj pro e, země, které nejsou v Evropě, takže tam jsme to nepotřebovali a potom bylo řekčeno, tak vezmeme 60 miliard jako záruku a mezi tím je ten eh, horní limit eh, finančního rámce. Závěrem, na straně rady, aniž by se vzal telefon, aniž by se kontaktoval parlament a byl dotázán. A tím vlastně došlo k velké změně v rámci rozpočtového práva, k propadu. A na jedné straně byl Lamasu předsedou výboru, potom po následujícím řízení a e, prostě musel napravit tuto škodu, která byla napáchána na rozpočtu. A to je nyní v rozpočtu. Rada se tedy rozhodla jednomyslně a rozhoduje se v oblasti rozpočtu. Ale tady toto jednostrané skonstatování a tady toto e, vynětí, tady z té horní hranice, aniž by byl e, konzultován parlament, tak to bylo porušení práva Evropského parlamentu. A proto musíme být velmi obezřetní, aby nedocházelo pořád nějakému eh, rozšiřování. Kromě toho výroku eh, soudu z roku 98 a já se ptám, zdali, jestli to vůbec je vhodné do dnešní eh, doby a jestli bychom se neměli vrátit do finančního nařízení a trochu to vyjasnit a prostě, aby neměl parlament pořád svázané ruce. A tady potom ta otázka outsourcování eh, projektů z rozpočtu a zároveň outsourcování kontrolního práva a práva eh, spolu rozhodování ze strany parlamentu a někdy také z hlediska komise. To logické pokračování toho, co jsme tedy zažili na základě těchto příkladů, které jsem uvedl. Tato otázka je velice důležitá a musíme eh, se jí zabývat velmi intenzivně, pokud se bude jednat o další vývoj evropského rozpočtu. Musíme tedy využít ty příležitosti, které jsme dali radě. Jsou to samozřejmě hezká slova, ale důležitá je skutečnost. Merci. Děkuji vám. Prosím, paní Gresle. Někdy eh, prostě někdy já mám určité pochyby, když tady sedím déle. Eh, eh, Reimer BG tady je, není zas tak dlouho, ale ví, jak to bylo s Lisabonskou smlouvou. My tady ve výboru pro rozpočet jsme uspořádali slyšení Eh, kde se hovořilo o Lisabonské smlouvě, jestli jsme získali eh, práva ohledně rozpočtu. Katerin Gikán byla eh, zpravodajkou ze strany socialistů a uspořádala to slyšení a uh, hovořila o tom, že jsme vlastně získali Lisabonskou smlouvou a jiní řekli, že jsme vlastně ztratili Lisabonskou uh, smlouvou. Já uh, mě líto, že tady v případě těchto uh, rezerv, na kterých jsme se dohodli a uh, výbor uh, pro rozpočet tato velmi pracoval, takže jsme ztratili tady tuto šanci, uh, protože E, tam prostě v rozpočtu je jedna rezerva. My to prostě e, můžeme, tady otázka zvýšení e, daní a s tím já bych, to je chyba, já bych chtěla apelovat na kolegy, jestliže začneme znovu, jestli chceme využít všechny příležitosti, které máme v rozpočtu, tak prostě nesmíme dovolit, aby ty možnosti spadly pod stůl. To je první připomínka. Za druhé, připomínka se týká této otázky FSF EFSF, eh, to je eh, prostě něco, co nám úplně uniklo. Prošlo to kolem nás. Eh, tady toto chování rady by mělo být potrestáno, protože když my nejsme součástí a nevyužijeme všechny přitosti, no tak potom k čemu to je? My musíme vyvíjet tlak a e, tu uzavřenost rady musíme rozbít, protože e, tak budeme moci mít větší demokratickou kontrolu a e, nesmíme se zabývat těmi malými programy, že když se podívám tady na celou tu věc ohledně těch mnoha satelitů, protože máme méně peněz a musíme být efektivnější, protože máme tady tolik těch nástrojů v rozpočtu. A e, prostě máme tady celou tu externalizace, máme 32 e, agentur a máme obrovský e, počet pomocných prostředků TPP a prostě to už není možné všechno zkontrolovat. Prostě my už jsme úplně ztratili přehled. A my musíme mít přehled, takže čestně říkám, že tuto otázku si musíme položit, jak můžeme to znovu dát do pořádku good challenge, Ano, to je samozřejmě velká výzva. Paní Maletič, prosím. Děkuji za slovo. Také chci velmi poděkovat za prezentaci panu Benedetovi, děkuji také dalším kolegům, kteří si vzali slovo. Mám otázku, která souvisí s řízením rozpočtu EU. Vždycky se nad tím zamýšlím, když se střetáváme v politice soudržnosti s nahromaděnými platbami backlog. Ve své prezentaci jste mluvil také o politice soudržnosti. Řekl jste, že v prvních letech implementace máme více závazků, než je na straně pladeb a v pozdější fázi implementace narůstá ta položka pladeb. Ale příspěvky členských států jsou navázány na platby. V letech, kdy jsou platby z rozpočtu EU nižší, tak členské státy dostanou nějaké peníze zpátky, když zaplatili více, než co se vydává z rozpočtu. Potom v pozdějších letech máme vyšší platby a je těžké přesvědčit členské státy, že kvůli úrovni pladeb a závazků teď musí platit více. Vždycky tedy čelíme problémům eh, s těmi nahromaděnými platbami, backlog. Takže možná by bylo důležité propojit ty platby eh, se závazky, aby ty závazky nebyly chápány jako virtuální peníze. Je to něco, co by mělo být zaplaceno v daném období, ale někdy ty platby jsou vyšší a někdy nižší. Děkuji. Děkuji vám. Nevidím žádné další žádosti o slovo. Takže poprosím pana Benedeta. Můžete prosím uzavřít tuto sekci a prosím o stručnost, protože provedl jste dobrou analýzu, dobře jste popsal parametry rozpočtu i výzvy, před kterými stojíme a které musíme vyřešit zřejmě předtím, než se přiblížíme k novému víceletému finančnímu rámci. Takže prosím, dávám vám slovo. Apologies. Uh, in response... Omlouvám se. Teď nejprve k té poslední otázce, k nahromadění kohezních pladeb. Je to důsledek rozpočtových pravidel, které dohodly členské státy. Ty zdráhavější nebo možná méně důvěřující členské státy chtěli platit je pouze, až bude jasné, že projekt byl přijat, byl schválen, je zajištěno spolufinancování, audit probíhá dobře, probíhá to efektivně, takže chtěli vynaložit finance až v této pozdější fázi. Takže v podstatě je to jakási auditní starost členských států. Jinak by k rozpočtu přistupovali velmi zdráhavě a skepticky. Často ty též členské státy si každý rok stěžují ohledně RAL. A výzkum, který jsem provedl, určitě poukázal na tuto situaci. Také bylo řečeno, že je tu problém, že vlády a instituce mají krátkou paměť, abych tak řekl, a je možné to řešit ve finančním nařízení, v budoucím nařízení, pozměňovacími návrhy a v jiné legislativě. Obecněji děkuji za připomínky. Shrnul bych to následovně. Podělil bych se o jeden z hlavních argumentů ve zprávě, kterou připravila vysoká, skupina na vysoké úrovni o vlastních zdrojích. Jde o povahu evropské přidané hodnoty a aspekty, které je třeba zúraznit. Sem patří úspory z rozsahu a myslím, že velmi dobrým příkladem je rozpočet pro výzkum a inovace, jako je Horizont 2020. Pak jsou tu přeshraniční externality, usnadnění přeshraniční spolupráce, ekonomické zisky. Příkladem je nástroj na propojení Evropy, do určité míry také Erasmus, který z povahy věci podporuje studium v zahraničí a konečně prahové efekty. Některé ambice je těžké naplnit na vnitrostátní úrovni, protože by byly prostě příliš nákladné a přitom mohou vést kolektivně ku prospěchu. Tady jsou dobrým příkladem Galileo nebo ITER. Takže myslím, že to jsou oblasti, kde může Evropský parlament zdůraznit komunikaci a také pokud jde o tu čistou rovnováhu, pokud se investuje do ITER nebo do Galileo, tak z hlediska pladeb je to velmi odlišné od něčeho, co se třeba týká přímých pladeb v zemědělské politice. Ano, někdo je příjemcem, ať už je to zemědělský sektor nebo vědec pracující na Galileu. Dostává peníze, ale podívejte se, jak to probíhalo až do posud. Čistě účetně, ať ty peníze dostává vědec nebo zemědělec, neměříme ty nefinanční přínosy, přínosy satelitního programu, výzkumu nebo přínosy jídla na, na, na talíři. Děkuji. Pokud je o platby, tím se soustavně zabývá rozpočtový výbor a vrátíme se k tomu v nejbližších týdnech. Chci ještě jednou velmi poděkovat panu Benedetovi. Děkuji za vaši prezentaci. Vidíme, jak parlament postupně přicházel o rozpočtové pravomoci, zejména v souvislosti s Lisabonskou smlouvou. Není tu samozřejmě nic nezvratného, ale závisí to na politické vůli, kterou může projevit Evropský parlament vůči radě. Rada ta je samozřejmě v rukou představitelů států a vlád a diplomatů v Koreperu. Takže je třeba, aby se na té i na oné straně zapojili politikové. Teď se dostáváme k další sekci, na kterou máme ovšem pouze půl hodinu. Je třeba se podívat na nástroje, které si dokážeme představit pro vnější politiku Evropské unii. Vystupovat budou Sebastian Paolo a Elza Pero. Doufám, že to správně vyslovuji. A ptám se, kdo by chtěl si vzít slovo jako první. Pan Paolo, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, velmi děkuji za pozvání. Je mým potěšením pohovořit o naší studii. Spolu s kolegyní Elzou Pero jsme připravili studii o architektuře pro financování vnějších politik EU. Tato architektura, ta struktura výstavba toho financování se v posledních letech čím dál více komplikovala. Součástí té složitosti je fakt, že vznikly nové nástroje a mechanismy jako svěřenské fondy, blendovací nástroje, nástroje pro uprchlíky v Turecku a jsou tu také nové návrhy, jako například Evropský fond pro udržitelný rozvoj a také návrhy, které se dotýkají rozpočtu přímo. Například zavádějí větší míru flexibility do nástrojů pro vnější politiku. Účelem naší studie bylo jednak poskytnout přehled současného systému a také navrhnout změny. Byli jsme požádáni, abychom se zaměřili hlavně na Evropský fond pro rozvoj, svěřenské fondy, blendingové nástroje, nástroje pro uprchlíky v Turecku, fond pro udržitelný rozvoj a záruční fond pro vnější činnost. V další části studie jsme využili kritérií pro posouzení. Využili jsme také strategických, na, eh, strategických textů jako globální strategie. Podívali jsme se z tohoto úhlu pohledu na přidanou hodnotu jednotlivých nástrojů a jak současný systém vyvažuje kritéria, jako jsou koherentnost, flexibilita a demokratický dohled. V závěru přinášíme doporučení. Takže jen stručně. V naší studii jsme připravili různé grafy, grafické přehledy. Ten první je všeobecný přehled. Ústředním bodem je rozpočet EU jako takový a nástroje pro vnější politiku v tomto rozpočtu. Kromě zvláštních nástrojů jsou všechny ostatní nástroje v okruhu Globální Evropa víceletého finančního rámce. Je to asi 6,1 celého rozpočtu EU když od, také odhledneme od CFSP, základním principem je, že parlament a rada se dohodnou na právním nástroji, právním základu těchto různých nástrojů a na tom, jak je implementovat. Mimo rozpočet máme také Evropský rozvojový fond. To je největší nástroj, který Evropská unie má pro rozvojovou spolupráci. Tento fond se opírá o mezivládní dohodu členských států, ale také ho implementuje Evropská komise. Abych to zestručnil, co zde vidíme? Vidíme, že jsou tu rozmanité možnosti pro implementaci evropského rozpočtu. Evropská komise může přímo či nepřímo řídit eh, implementaci rozpočtových nástrojů, například pomocí grantů. A na pravé straně vidíte, že jsou tu také další nástroje a mechanismy, kde mohou finance z rozpočtu být implementovány v kombinaci s jinými zdroji. Tam máme ty svěřenské fondy, v současné době máme čtyři. Od roku 2013 má, možnost EU, má EU možnost vytvářet takovéto svěřenské fondy a pak jsou tu také blendingové nástroje. To je téma, které ještě dovysvětlím. Tento přehled ukazuje nový rámec EU pro vnější investice v souladu s aktuálními návrhy. Právě jsem zmínil blendingové nástroje, blending facilities. Evropská unie celkem vytvořila osm regionálních takovýchto nástrojů a má také některé jiné další tematické i jiné blendingové nástroje. Tyto nástroje kombinují granty z rozpočtu EU s úvěry zejména od mezinárodních finančních institucí a rozvojových bank. Účelem je mobilizovat další investice pro účely mobility. Ty různé regionální nástroje jsou uspořádány do čtyř rámců. Tyto pokrývají v zásadě nástroj, předstupní nástroj, nástroj pro spolupráci, nástroj pro politiku sousedství a EDF mimo rozpočet. Blending je důležitou součástí nově navrženého Evropského fondu pro udržitelný rozvoj. Ten v podstatě navazuje na myšlenku okopírovat princip EFSI, na podporu vnějších investic. EFSD by měl usilovat o podporu dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN a zároveň má na pomoci k vyřešení migrační krize se zaměřením na evropské sousedství a Afriku. Blendingové nástroje pro Afriku a evropské sousedství by měly být součástí EFSD jako regionální platformy. Další prv, dalším prvkem EFSD by měla být záruka pro EFSD. Ta by měla být podpořena záručními zdroji z rozpočtu. A konečně v tomto přehledu máme také záruční fond pro vnější činnost. Tento fond zejména pokrývá externí úvěrový mandát EIB, také další typy úvěrů. V prvé řadě jde ale o vnější úvěry EIB. Význam tohoto nástroje se zvýšil v souvislosti s nedávnými výzvami, když se podíváme na iniciativy v jižním sousedství, na západním Balkánu, máme také facilitu AKP kterou také provádí Evropská investiční banka. Komise navrhla úpravy v záručním fondu pro vnější činnost. Uvedli, uvedu jen několik. Například řízení tohoto fondu to má mít na starost komise a už ne EIB. Také ta míra poskytování má být navýšena z 9 na 10 a pokud jde o úvěrový mandát EIB pro vnější investice, to má být rozšířeno. Rozšířeno má být pokrytí zdrojů, nejen politická rizika, ale také další. A s tím souvisí také návrh pro záruky. To by pokrylo záruční fond pro, eh, záruční fond pro EFSD, záruční fond pro vnější investice a EFSI. Předám slovo kolegyni. Ano, prosím, ne, neváhejte, při, přinášejte nové myšlenky. Popis toho, co existuje, je jádrem našich úvah a my usilujeme o přidanou hodnotu. Jde nám o kritický přístup k této situaci. Jistě jste pochopili, že současná situace nám nevyhovuje. Je to celkem bídná situace. Nemáme peníze, ale máme mnohé závazky. Máme mnoho periferních nástrojů, které unikají naší kontrole. Mluvili jsme tu o mechanismech, které, není kontrol, které nejsou kontrolovány ani Evropským parlamentem, ani národními parlamenty. Takže prosím, neváhejte s kritickými myšlenkami i provokativními myšlenkami. Um, so another uh, mechanism that... Takže v podstatě je zde samozřejmě i nástroj pro uprchlíky v Turecku, to je další nástroj, který stále není zobrazen, protože je to koordinační mechanismus, to znamená, že přijímá tyto prostředky a realokuje tyto prostředky. Můžete se podívat detailně, jak to vypadá u příspěvků z EU, to vidíte tam celkovou částku 2 miliard a poté to vidíte rozděleno do jednotlivých finančních nástrojů na pravé straně tohoto grafu. Čili členské státy platí příspěvky a v podstatě celý tento balíček by měl být k dispozici v červnu letošního roku. A když se podíváme, čili toto je pouze takový popis architektury financování EU externí politiky a nyní trošku takové hodnocení. My jsme se podívali, to už o tom se kolega zmínil, na několik aspektů. Jednak je to přidaná hodnota těchto mechanismů, to znamená i e, takzvaná budžetizace těchto fondů, těchto mechanismů, EDF bylo mimo rozpočet, jak víte, ovšem to propojení s pravidly EU znamená, že ta přidaná hodnota potom tohoto nástroje je omezená a u této problematiky, například u rozvo- o financování rozvoje, jsou veliké otazníky. Pokud jde o přidanou hodnotu jednotlivých prvků, první je flexibilita a lepší využívání těchto eh, fondů, například svěřeneckých fondů nebo nástroje pro uprchlíky. Dále je to koordinace, která je u obou těchto oblastí stejná. Možná je příliš brzo ještě to hodnotit, samotnou účinnost těchto dvou nástrojů, pokud jde o koordinaci. A poté ty další zdroje, například u svěřenských fondů, blendových různých eh, nástrojů a zároveň facilitě, která se poskytuje Turecko pro uprchlíky. Hlavně přidanou hodnotou v této oblasti byla koordinace, protože vlastně je tam eh, jedna možnost koordinace v rámci těchto investičních nástrojů. Další aspekt, na který jsme se podívali, je koherence a koordinace. My jsme v podstatě zjistili, že zde v podstatě je takový celá, celá sada různých nástrojů, diverzifikovaných, ovšem zvýšila se nám složitost a je zde riziko fragmentace těchto zdrojů. To znamená, i když nevidíme, že nějaká duplikace zde existuje, ale je zde možnost překrývání jednotlivými prvky, projekty a ta samotná koherence bohužel není vždycky nejasnější. Pokud jde o hodnocení v poločase u VFR a zároveň další přípravy VFR, tak v této oblasti to představuje lepší strategickou orientaci, příležitost podívat se na to, jak tato architektura by mohla být koordinovaně, koherentně řízena v rámci evropských politik. A opět, když se podíváme na EFSD, tak by rovněž došlo k zlepšení koherence, protože, jak jsme se o tom zmínili již dříve, byl by to takový jednotný supní bod pro investice. A já bych k tomu ještě dodal několik kritických poznámek, Uh, um, Stávající návrh reaguje na potřebu zvýšení flexibility v rámci evropské globální strategie. Ovšem je to velice špatně vyváženo, pokud je na jedné straně o inovace a na druhé straně určité omezení či určitá omezení reformy rozpočtu v poločase. Na stole je několik zajímavých nástrojů ohledně flexibility v rámci rozpočtu, těch 10 nebo i geografické nástroje, nebo zvláštní nástroje zavedení určitých krizových rezerv. Já se k tomu za chviličku vrátím, pokud jde o demokratickou kontrolu. Evropský fond pro udržitelný rozvoj má možná potenciál umožnit flexibilní kombinaci různých eh, těchto podpůrných nástrojů pro externí politiky. Ta flexibilita a rychlost, to je vlastně klíčová charakteristika těchto nových nástrojů, například nástroj pro Turecko, pro uprchlíky nebo svěřenské fondy. Zde nesmíme zapomínat na to, že ta flexibilita ovšem jde ruku v ruce i s určitými riziky. Pokud jde o efektivitu rozvoje, konzultaci se zúčastněnými stranami. Ta by mohla být eh, zkrácena, nebo další riziko toho, že financování původních nástrojů některých EU facil by mohly být eh, zneužity pro nějaké krátkodobé cíle, a ne na dlouhodobé cíle. A pokud jde o demokratickou kontrolu, v rámci této nové architektury je to takový nesmírně komplikovaný obrázek těchto nástrojů. To znamená, že demokratická kontrola je obtížněji vymahatelná, protože je to takové fragmentované a obtížné kontrolovat či nějakým způsobem na to dohlížet. Pokud jde o flexibilitu v rámci uvnitř rozpočtu, můžeme říci, že tím, že zvýšíme flexibilitu eh, v rámci rozpočtu u geografických nástrojů, že by to možná mohlo omezit eh, neformální možnosti zapojení Evropského parlamentu již do samotného procesu programování. EDF rozpočtování by bylo jasným rozhodnutím zlepšení demokratické kontroly nad velikou částí nástroje pro rozvoj a pokud jde o svěřenské fondy nebo blendingové možnosti, role Evropského parlamentu by zde byla omezena u těchto nástrojů a mechanismů. A úplně na závěr, Vyhrát eh, přišel s několika doporučeními naší studie. První je konsolidovat eh, využívání v této oblasti a zahrnout to do dlouhodobé strategie, protože v současné době v podstatě příliš reagujeme na okamžitě na krize, ovšem funkce rozpočtu by mělo být i dlouhodobé hledisko a fungovat jako prevence, pokud jde o krize, například v Africe nebo okolí EU. A dále je to využití e, v této oblasti pro revizi různých možností v rámci rozpočtu. Jsou to nové mechanismy, nové nástroje, hezké nástroje, ovšem tím základem jsou nástroje stávající v rámci rozpočtu, což představuje různé možnosti, například EDF, rozpočtování, které by mě, mohlo být důležité pro přípravu dalších víceletých finančních rámců. V podstatě bychom potom mohli rozhodnout o tom, jaké nástroje pro roz, financování rozvoje by měly být v rámci rozpočtu zakotven. Dále je to předvydatelnost, flexibilita, rovnováha. Mělo by dojít k navýšení pružnosti v rámci jednotlivých zvláštních nástrojů, geografických nástrojů v rozpočtu. Ovšem to zavedení té větší pružnosti ještě neznamená, že se zlepší logika fungování jednotlivých nástrojů, například dlouhodobé fungování těchto geografických nástrojů měli bychom zhodnotit nové nástroje, mechanismy a přijít eh, právě s nějakými jasnějšími důkazy, protože u těchto například svěřenských fondů a blendingových nástrojů je nedostatek nějaké transparentnosti a dále bychom měli posílit možnost Evropského parlamentu aby tyto nástroje měly takovou demokratičtější povahu, aby EP mohlo dohlížet na těmito nástroji. Například mi nějakého stáleho zpravodaje o blendingových nástrojů za EP. Takhle revidovat nebo reorganizovat blendingové facility, limity regionální a zároveň jiné investiční mechanismy, které využívají blending, počítáme dohromady. To je rozsáhlý obrázek, který by mohl být harmonizován a mohlo by dojít k zlepšení revize a demokratické kontroly a zároveň poskytnout dlouhodobou vizi pro Evropský fond pro udržitelný rozvoj. Protože v současné době tam je docela omezená ta oblast pokrytí investičních mechanismů a regionů a jedna dlouhodobější vize pro tento fond by mohlo z tohoto nástroje udělat nástroj dlouhodobého charakteru pro udržitelný rozvoj. Děkuji vám. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme za tuto prezentaci, analýzu, návrhy, popsání stavu, stávající situace. No a nyní hmm, určitě komise by chtěla tyto nástroje integrovat nějakým způsobem do evropského rozpočtu. Ovšem do určité míry by to mohlo vyvolat eh, problémy. Já nevím, zda bychom teda v tom ohledu vůbec měli mít víceleté rámce, pětileté, sedmileté. Já si pamatuji, že v roce 2013 jsme vlastně snížili příspěvky, pokud jde o imigraci, No a v podstatě vlastně jsme nedokázali předvídat, co se bude dít, takže to bylo opravdu, to bylo opravdu šokující. Nevím, zda by bylo, za má smysl, abychom měli víceleté rámce a vlastně co uděláme s Evropou, pokud členské státy, pokud politiky, pokud parlamenty, pokud naši občané, vlastně pokud Lamasur o tom již hovořil, je to ta diplomacie, abychom vlastně to představili našim občanům. To znamená, například máme 29 velvyslanectví ze strany každého členského státu a pak tam ještě jedno velvyslanectví v rámci SVČ. Paní Kresle na slovo. Děkuji. Já bych chtěla poukázat ještě na to, že eh, parlament eh, vzdal to, že by bojoval za rozpočet FED a já si myslím, že to je špatné, protože tady jde o tom, že FED eh, v okruhu 4, tam eh, se jedná o to, že tam eh, se nedá více prostředků a je to historická šance, protože když se podíváme na FED, tak je důležité, abychom o tom věděli co nejvíce. To je prostě zanedbání a jedná se o to, kdo dá finanční prostředky a jaké máme nástroje. Eh, máme eh, DEVKO, Digini, máme ECO a DEVKO tedy nepřichází v úvahu a potom EDF, potom máme EAD, potom máme eh, zvláštní představitele, kteří také něco dělají. Tady se jedná o výdaje 20 milionů. To jsou ti naši prostě poradci, to je ten náš luxus. A my si necháme líbit, že eh, každý rok eh, prostě vynaložíme 20 milionů na eh, cesty a prostě na nějaké absurdní věci. Je důležité, abychom si to uvědomili, protože v minulosti jsme přišli s pozněvacími návrhy a výbor pro zahraniční věci zapomněl na ty pozněvací návrhy. Výbor byl proti, e, protože AFET neposkytl pozměňovací návrhy a zase jsme ztratili další rok. Chyba. E, zvláštní e, představitelka, představitel nemá žádný vliv, takže je potřeba abychom si ujasnili, které administrativní úřady mohou vydávat tady tyto prostředky, protože jinak nemáme žádný přehled. Merci, Madame Děkujeme, paní Gressle. Chtěl by ještě někdo vystoupit k prezentaci? Pane Prezo, tak já bych vám nejprve poblahopřál k povýšení. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl vystoupit pouze abych se pokusil nějakým způsobem kvalifikovat informace, některé informace, které zde zazněly, a zároveň zasadit do kontextu stávající situaci. Já bych vám připomněl to, že využití těchto nástrojů, ať už jsou to svěřenecké fondy nebo facilita pro Turecko, nebo Fond pro udržitelný rozvoj. Cílem bylo u těchto facilit mít takovou tu hybnou páku, která by zvýšila účinnost rozpočtových prostředků a zároveň navýšit dopad na beneficienty, geografické zóny. Ano, čili jak udělat více z méně, že ano. No, tak to by možná ano, samozřejmě, to je věc, kterou bychom asi měli nějakým způsobem odůvodnit. Dobře, čili vy, komise, můžete říct si, dobře, to stačí, tak my prostě již nebudeme dělat takové ty hokusy, pokusy a prostě členské státy a šéfové vlády měli převzít odpovědnost, parlament by měl převzít odpovědnost a ne prostě mít zde x nástrojů, které v podstatě nám umožní, jak fungovat dalších 4 měsíců, ale jsme úplně nečitelní. Já netvrdím, že ty stropy stávajícího finančních rámců jsou dostatečně vysoké pro to, aby nám umožnili tento postup jistě. Samozřejmě, že je zde určitý tlak, určité napětí, ale zároveň to umožňuje lépe využít zdroje, které jsou k dispozici. A pokud jde o demokratickou kontrolu, o které se zde hovořilo, rád bych vám připomněl, pokud jde o svěřenecké fondy a především v tom finančním nařízení, o, v období krize a tak dále, to znamená tematické zásahy. Tam je možnost určité pružnosti, která právě umožňuje reagovat na krizové situace v rámci geografických, tematických nástrojů, které jsou zde definovány. Nekoresponduje to ovšem úplně ideálně. Čili je zde určitý prvek pružnosti, který máme k dispozici, určitou manévrovací pravomoc a parlament by mohl samozřejmě alespoň trvat na tom, aby všechny tyto nástroje, jsou to svěřenské fondy nebo facilita pro uprchlíky, to znamená ty dvě miliardy členských států, které jsou přetaveny v rámci evropského rozpočtu, to znamená jako příjmy, komise samozřejmě poté je zaúčtuje, abych to využil v angličtině, tento výraz, a poté dojde samozřejmě k vyúčtování orgánem, který je za to zodpovědný. A fond pro, e- pro rozvoj, Evropský fond pro rozvoj, to znamená rovněž eh, získá tímto způsobem absolutorium. To znamená ten mechanismus accountability, nevím, jak se to řekne v francouzsky, a zároveň u absolutoria, to jsou vlastně tomu odpovídají všechny ty nástroje, které jsou pokryty touto oblasti. A pokud jde o zapojení parlamentu, Evropského parlamentu v těch aktivita, které jsou financovány v rámci těchto fondů, svěřenských fondů a facility pro Turecko, tak to představuje výzvu. To je především výzva, pokud jde o nějakou definici zapojení, implikací, adaptování těchto složitých nástrojů, přizpůsobení těchto nástrojů v nějakém společném prohlášení, které bylo odsouhlaseno pro rozpočet 2017 v dohadovacím řízení. Komise slíbila, že bude pravidelně předkládat zprávu, některé již byly předloženy, tyto informace, aby skutečně, pokud jde o využívání těchto fondů, jsme dosáhli maximální transparentnost. Komise se zároveň snaží proskoumat možnosti různých dalších implikací konkrétních nástrojů a nebo jakým způsobem by se mohl Evropský parlament do toho zapojit. Úplně na závěr bych řekl, že bychom neměli to dítě vylít i s vodou z vaničky, protože tyto nástroje umožní reagovat na krizové situace, na naléhavé situace, reagují na potřeby v konkrétní situaci z různých důvodů, které jsou příčinami migrace například, a to efektivnějším způsobem to znamená, že bychom se opravdu neměli zbavovat tě, této možnosti. Váš kritický přístup, který zde vnímám, je dobrý, užitečný pro zlepšení těchto nástrojů a zároveň pro získání doplňkových eh, zdrojů. Ovšem tu by nemělo vymazat úplně všechna pozitiva těchto nástrojů nebo například i příspěvky členských států, pokud jde o tu facilitu pro Turecko. Ano, já samozřejmě jsem si vědom toho, že vy děláte všemožné v této šílené situaci. Ovšem my jsme zde zvoleni našimi občany a my samozřejmě musíme prokázat a ukázat našim občanům opravdu co možná nejčitelnějším a nejjednodušším způsobem, jak využíváme eh, těto, tyto všechny fondy. A bohužel tato galaxie těchto fondů nám to nezjednodušuje. Děkujeme, pan Boge. Eh, děkuji. Eh, samozřejmě to eh, nestačí. Určitě jsme zajedno v tom, že na jedné straně to chceme a že je důležité, aby jsme měli nové nástroje v rozpočtové politice a abychom tyto nástroje vyzkoušeli. A potom se tady jedná otázka o to, jestli eh, by měly být eh, úvěry, eh, přidě, ehm, alokace a jaké důsledky by to mělo mít. Ano, ale část pravdy spočívá v tom, že některé nástroje byly proto úspěšné, protože se prováděla nebo lépe řečeno se zabránilo revizi finančnímu plánování, protože ta eh, rychlost a odpovědnost eh, ze strany členských států eh, tak prostě se neuskutečnila v ten určitý moment, kdy to bylo potřeba. Já bych chtěl připomenout, že v případě diskuzí na radě léto 2015 až 2016 a řeknu to uvědomě, ti národní byrokrati tam byli přítomní a oni vůbec nepochopili, o co jde, co je ve hře, pokud jde uprchlíky. A oni se chovali, jako kdyby byli ještě v roce 2014. Eh, co se týče eh, financování eh, Europolu, Frontexu a dalších agentur. A můžeme o tom hovořit. Co se týče aktivit, eh, investic, jako je EFSI, investiční banka, prostě eh, vyzkoušet nové věci. Ale bez eh, stávajících nástrojů, které by byly zdvojnásobeny, je potřeba být rychleji aktivnější a musíme rychle reagovat na krize a existují velice e, zajímavé náměty, jak by se to mohlo provádět v rámci rozpočtu. A jestliže jde o pravidla, e, které musíme znovu e, nově vymyslet, aby se věci rychle zaktivovaly, bez otázky odpovědnosti a bez toho, aniž bychom nechali jiné věci na zřeteli, my jsme se zavazili, ale dejte mi prosím jeden příklad z minulosti, kdy při konferenci eh, dárců se rozhodlo na poslední chvíli v případě eh, naléhavé situace a jak se k tomu stavil parlament v případě eh, naléhavých situací se prostě nereagovalo vhodně. A z tohoto pohledu Eh, když se eh, podíváme na to, jak se podílejí z hlediska prostředku jednotlivé členské státy, tak to vypadá nyní stejně jako při případě Mezinárodní konference dárců. Prostě tam je pokus eh, schromáždit určité prostředky, potom se jedná o to, mm, co je k dispozici v jednotlivých fondech. A já vám řeknu, jak to funguje. Někteří zcela otevřeně řeknou, my dáme 3 miliony nebo víc, jsou na tom grémiu a celé to mají pod kontrolou a parlament eh, na konci k tomu může trošku něco eh, říci, pokud jde o absolutorium. Já vám můžu říci u každé další aktivity a u otázky, eh, jak se, kdy se bude konat revize rozpočtu, nový finanční rámec, tak já doufám, že nový komisař Ettinger na základě toho, co zde řekl, otázka toho, že potřebujeme mít rozumnou rovnováhu a jak to dát všechno dohromady. Eh, musíme to udělat eh, tak, aby se diskutovalo přiměřeně s parlamentem a došlo se k analýze, tedy že potřebujeme efektivitu, ale ta nesmí vést k tomu, že kromě těch eh, nových nástrojů a čerpání zdrojů, že parlament bude muset provádět snižování. Takže eh, prosím, eh, tato cesta ne a já se těším na eh, ten slib, který dal nový komisař. Merci. Děkujeme, takže možná tím bychom mohli ukončit tuto část, která se týkala potřebných nástrojů pro vedení externí vnější politiky. A nyní se dostáváme k takovému prototypu finančních nástrojů, který byl inspirován takovým inženýrstvím v této oblasti, to znamená ten model Evropského fondu pro udržitelný rozvoj pro frankofonní země, africké země, to znamená i určité samozřejmě odstranění nebo boj proti ekonomické migraci do Evropské unie. A v této části našeho panelu vystoupí pan Nunes Ferrer, zpravodaj, který se zabýval fondem FC rovněž k dispozici a vystoupí hned po panu Nunesu Ferrerovi. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rád pohovořím o příloze dvě, o tom, co jsme připravili. A také s potěšením ještě chci představit své kolegy, kteří budou prezentovat se mnou. David Rinaldi za CEPS pohovoří o EFSI a mám tu také Chinziu Alchidi, je poradkyní pro makroekonomické otázky a pohovoří o makrofinanční podpoře. Dovolte mi, abych představil naši práci. Věnovali jsme se té galaxii zkratek, tedy pardon, fondů, ale opravdu dochází ke zmnožování fondů a vzniká tu složitá situace. Těch fondů přibývá opravdu rychlým tempem. Vaši žádost jsem považoval za zajímavou, protože tím se dostávám k další fázi. Je třeba ukázat, že musíme změnit přístup. V podstatě 20 let už klopítáme za událostmi. Snažíme se je dohnat Máme stále větší požadavky, stále velmi striktní, rigidní rozpočet a politicky stanovený strop. A to celé je v kontextu probíhajících změn nerealistické. A v kontextu jednání o víceletém finančním rámci je celkem překvapivé, jak málo členské státy zajímá diskuze o těch základech. Nicméně EU musí reagovat a v dosavadních reakcích bylo vytvořeno hodně těch satelitů, vznikla ta galaxie fondů a z toho vyplývá následující situace. Myslím, že je potřeba naléhavě reagovat. Je třeba, aby rozpočet byl koherentní. Koherentnost je důležitá, je to propojeno s transparentností dalším principem rozpočtu, takže je nutné zajistit koherentnost a v konečném důsledku také relevantnost. A než ještě předám slovo Davidovi, mluvil jsem o Brexitu se sněmovnou lordů a skutečně to nejlepší nás ještě čeká základem musí být koherentnost. Teď přejdeme k tématu EFSI a předám slovo kolegovi Davidovi. Ten pohovoří o tom, jak EFSI vypadá, co dělá, jaké má dobré a špatné stránky. Takže Davide, prosím. Ano, děkuji za slovo, Jorge. Pane předsedo, děkuji za pozvání a za příležitost představit vám naši studii, nebo de facto vlastně briefing. Doufejme, že to je první krok ke komplexnějším studiím. Bohužel obrazovky v sále jsou menší, než jsme očekávali, takže chci vám nabídnout, abyste prezentaci sledovali ve výtiscích, které máte před sebou. Nebo můžete také sledovat naši studii. Naše prezentace vlastně se opírá o tuto studii. Nebudu ztrácet čas dlouhými úvody, protože jsme mluvili o finančních nástrojích a o změnách, které probíhají, které ovlivňují rozpočet EU, ale přejdeme rovnou k první části mého projevu. Stručný popis toho, co EFSI doposud učinil, tedy popis aktivit, velikost operací, investice, zeměpisné pokrytí a distribuce. Pak pohovořím opět v návaznosti na naší studii o otevřených otázkách, které se úzce dotýkají EFSI. Čili co striktně souvisí s prováděním a operacemi EFSI. Potom za třetí se pokusím posoudit celkovou efektivnost, ale zároveň se podíváme na doprovodné a související politiky a budeme se snažit rozšířit ten obrázek a pouvažovat o tom, co kromě EFSI ještě je možné udělat, aby se oživily investice v Evropě. Naše studie a briefing nevznikly proto, abyste měli nějakou kritickou analýzu návrhu komise, kterým je prodloužit EFSI do roku 2020. Výzkumná služba Evropského parlamentu k tomu už vydala dvě zajímavé studie, jednu v listopadu a jednu v září. Citujeme je a Chceme vás vyzvat, abyste se na ně podívali, pokud vás zajímají právní aspekty návrhu komise. Ale my v, naším, v našem briefingu chceme vlastně poskytnout přehled toho, co EFSI dokázal do posud, které věci jsou otevřené, abychom tak možná poskytli určité podněty nebo vstupy pro vaše rozhodování a vyjednávání. Jak jste už viděli a jak jsme o tom už dnes diskutovali, Rozpočet EU se vyvíjí poměrně rychle. Podle zprávy Montyho, profesora Montyho o vlastních zdrojích a podle kontextové studie, kterou vedli profesor Benedetto a pan Jorge Núñez Ferrer, EFSI jakožto nástroj může v podstatě konkurovat celkovému rozpočtu pro politiku soudržnosti. Rozpočet pro soudržnost je 350 miliard a EFSI má, jaký je předpoklad, má dosáhnout eh, výše 315, takže je to poměrně blízko. A pak tu máme další finanční nástroje od EIB, EIF eh, e a Evropské komise. A to v podstatě také opět může konkurovat rozpočtu EU. Takže ten celkový obrázek se mění, vyvíjí se velmi rychle a náš graf vám poskytuje přehled o této situaci Máme tu ty mobilizované investice, které kombinují EU a soukromé a veřejné fondy získané v pákovém efektu. Pokud FC 2.0 bude implementován tak, jak to komise navrhuje, a dostaneme se k 500 miliard eur, jakožto mobilizovaným financím, tak v podstatě překročíme tu částku, kterou do hry přinášejí strukturální a investiční fondy. Jedna z klíčových otázek, když se podíváme na EFSI, se týká jeho sektorové distribuce. Údaje na tomto slajdu se trochu liší od údajů od EIB, protože se díváme na údaje po jednotlivých projektech, ne na agregovanou úroveň také nezvažujeme projekty, které jsou um, pro mnoho členských států. Takže pokrýváme méně projektů než EIB, ale ten výsledek je velmi podobný. Vyplývá ovšem z toho, že malé a střední podniky, výzkum a vývoj a inovace a energetika, tedy tři pouhá tři odvětví, pokrývají více než 74 takže tři čtvrtiny veškerých mobilizovaných investic. Zatímco dva sektory jsou takový chudí příbuzní, sociální infrastruktura, ta je na tom obzvlášť špatně, a potom životní prostředí a efektivní využívání zdrojů. Jedna věc, kterou jsem nezmínil, tam není uvedena, to ale všichni dobře víte. Až do posud EFSI mobilizoval 164 miliard euro. A jsme zhruba na 52% očekávaného cíle. Další otázka. Trochu nás zlobí prezentace a už máme nový slide. Takže další otázka, která se obvykle klade. Zda EFSI může financovat malé projekty, do kterých se zrovna nehrne EIB a zda EFSI dokáže podporovat velké projekty infrastruktury, které mohou být přeshraniční povahy. Provedli jsme kontrolu, abychom zvážili, jestli velikost operací, zejména v té položce infrastruktura, infrastruktura a inovace, tedy jestli tady EFSI dokázal podporovat malé projekty. A zdá se, že ano. Víceméně ze 152 projektů bylo 110 projektů pod výší 150 milionů. Není tu mnoho důkazů o tom, že by EFSI mohl podporovat velké přeshraniční projekty, ale Přesto ten rozpočet, ten, ten nástroj zatím není úplně v poměru s financemi oddělenými z nástroje na propojení Evropy. Teď všichni dobře víte, jaké kritiky byly vyjádřeny k zeměpisnému pokrytí tímto nástrojem. Chci zdůraznit, že zeměpisné pokrytí se nevztahuje ke spravedlivému rozdělení mezi členské státy. Zeměpisné pokrytí je důležitá věc, protože účelem je podporovat pracovní místa a konkurenceschopnost napříč Evropou. Takže ten projekt musí být účinný a efektivní napříč Evropou. Další, projekt, další problém je finanční. Máme-li portfolio projektů, má, musíme mít vyvážené portfolio a diferenciaci rizik. Projekty v různých oblastech, které souvisí s různou mírou rizika a mohou sledovat různé ekonomické cykly. Takže existuje mandát pro široké zeměpisné pokrytí. Tento graf ukazuje příběh, který už znáte. Vidíte tu státy na té horizontální, na té vodorovné ose. Jsou uspořádány zleva doprava podle HDP na hlavu. Takže nalevo jsou ty chudší země, napravo jsou ty bohatší. A z hlediska absolutních přijatých investic je tu propast. Tam máme v grafu tu elipsu. Podle vyhodnocení EFSI Ernst a Young před několika měsíci je to tak, že asi 90 mobilizovaných investic bylo v 15 členských států, zatímco těch novějších 13 členských států dostalo asi 10 Proč je to zeměpisné rozložení tak omezené? Jeden z odhalených důvodů je jakási konkurence mezi EFSI a ESIF, tedy strukturálními a investičními fondy. Obzvlášť to platí pro země v soudržnosti, protože tam je primárním cílem usilovat o absorpci fondů ESIF, jejich čerpání. Za druhé, některé země mají nižší kapacitu vytvářet průchodné projekty. Také je tu menší míra podpory partnerství veřejného a soukromého sektoru a některé projekty jsou příliš malé. Ale i tak k tomu musíme přistupovat spravedlivě a namísto absolutních hodnot mobilizovaných investic na členský stát se musíme podívat na mobilizované investice s ohledem na velikost ekonomiky a počet obyvatel. Teď jsem asi přes, přeskočil slide. Bohužel ovládání nám úplně nefunguje. You have to be patient. I hope you have the graph in front of you. Doufám, že před sebou máte papírovou verzi, protože se zdá, že mi prezentace na obrazovce vypovídá poslušnost. Okay, you describe... Alfredo is even faster than I am. Omlouvám se, že to postupuje rychleji než já. Takže, jaký bude ten obrázek, ehm, jakmile zvážíme FC podle HDP a FC na hlavu. Ty dva obrázky jsou poměrně rozdílné. Hlavně, když se podíváme na poměr FC a HDP. V takovém případě nejde o Spojené království, Francii, Německo a Itálii, kteří jsou mezi hlavními příjemci, ale v takovém případě je to Estonsko, Bulharsko, Španělsko a Portugalsko. To jsou hlavní příjemci z hlediska mobilizovaných investic na HDP, tedy z hlediska své ekonomiky. Takže opravdu je fér zvážit velikost státu, jak to děláme u politiky soudržnosti a také u dalšího financování z EU. Abych to shrnul. Ty argumenty ohledně zeměpisného pokrytí byly možná příliš nadhodnoceny. Jsou důkazy o tom, že když po roce a půl jsme na 52% cílové částky mobilizovaných investic a EFSI pravděpodobně naplní očekávané cíle. A také máme předběžné důkazy o tom, že ten multiplikační efekt, ten pákový efekt, také postupuje podle plánu. Provedli jsme odhady, podle kterých ten multiplikační efekt je asi 15 násobek. Oficiální hodnocení provedené EIB a Ernst Young říká, že před 6 měsíci ten multiplikační účinek byl na úrovni 14,1 takže zřejmě se nám podaří dosáhnout cíle. Ve vašem výtisku a na slajdech máte celkem hezký, aspoň já myslím, že je hezký, graf o adicionalitě, protože víme, že adicionalita je teď tím klíčovým faktorem. V šedé barvě vpravo dole máte tři koncepty adicionality, které komise navrhla pro FC 2.0, aby se lépe vyjasnila definice adicionality. Takže to je návrh na úpravu současného nařízení o EFSI. V zásadě komise chce dodat do adicionality vše, co se týká přeshraniční infrastruktury, subordinace a nástrojů nařízení rizika co je za problém s adicionalitou. Tak jak to chápeme my, definice je příliš široká. Adicionalita vstupuje do hry, když projekty EFSI mohou být prováděny, tedy by nemohly být provedeny bez EFSI, nebo, jak nařízení říká, by nemohly být provedeny ve stejné míře, ve stejném rozsahu. A to je formulace, která je samozřejmě velmi otevřená, nabízí různý výklad. A v rozhovorech s EIB a úředníky komise a také pomocí mapování projektů, které byly implementovány, jsme, při, jsme dospěli k jakémusi předběžnému seznamu, nikoli vyčerpávajícímu seznamu, jak se adicionalita projevovala v praxi. V podstatě až do určité míry EIB chápala adicionalitu, tedy investiční výbor EIB chápal adicionalitu také jako rychlost, v jaké byl projekt implementován. V zásadě EFSI urychlil implementaci projektu bylo možné ten projekt splnit právě díky zásahu EIB a EFSI, což poskytlo důvěru, držení důvěru a umožnilo to zapojení soukromých investic. V některých případech byly implementovány v projektech kvalitativní standardy EU byla, byly urychleny eh, kroky v oblasti technologií a podobně. A také pokud jde o infrastrukturu a inovace, tam FC zajistil asi 60 nových klientů. Takže v okruhu infrastruktury a inovací jsou ze 60 noví klienti. Podívejme se na další slide. Dnes máme také hovořit o té široké škále nástrojů EU. Je to jakási galaxie a je přitom jakousi konstelací nástrojů, které jsou blízko k EFSI. Máme tu Kosme, Horizont 2020 a další a nesmíme zapomínat, že strukturální fondy mají také vlastní nástroje. Aktivity EIB jsou také široké. Podle nařízení o adicionalitě je to obzvlášť blízko zvláštním aktivitám v EFSI, takže v budoucnu bude asi těžké identifikovat rozdíl. A EIB má také na starosti další fondy, například pro migraci a další. A tam také není úplně jasné, do jaké míry se to překrývá s EFSI. Můžeme se posunout k dalšímu slajdu. Teď se díváme na koherentnost a synergie s rozpočtem na uvnitř rozpočtu EU. Samozřejmě rozpočet má být zaměřený na výsledky a instituce EU si velmi dobře uvědomují, že synergie a koherentnost jsou klíčové. Samozřejmě implementace, pokyny pro implementaci EFSI a ESIF byly mezi prvními, které EIB připravila, ale stranou zůstala část té galaxie, protože strukturální fondy nejsou to jediné, co by mělo fungovat v kooperaci, eh, ve spolupráci a synergicky s ESIF. Takže synergie a spolupráce byly analyzovány jenom částečně, ale EIB velmi záleží na tom, aby navázala na ty velké kroky v posledních měsících a zahrnula tam také nástroj na propojení Evropy a zblížila ho s EFSI. Je tu určitá, určitý prvek konkurence mezi strukturálními fondy a EFSI, jak bylo řečeno. Jde o určité regulační překážky, kritéria způsobilosti a lhuty pro podávání zpráv a kvůli tomu je spolufungování celkem obtížné. Zjistili jsme, že v oblastech, jako je výzkum, vývoj a inovace, a podobně, nebo malé a střední podniky, je ta konstelace obzvlášť široká. Hodně hvězd v té galaxii, takže tu hrozí roztříštěnost. Nicméně jsou tu určité dílčí důkazy o tom, že se ubíráme směrem posilování synergií. Řada projektů, eh, které využívají různé rozpočtové zdroje se zvětšuje. DigiConnect ohlásil investiční platformu pro širokopásmový internet, což také souvisí s EFSI. Takže je důkaz o tom, že i malé projekty mohou vytěžit něco ze synergií. Hlavní doplňkovost, na kterou jsme upozornili, je komise přes Horizon 2020 a nástroj na propojení Evropy odnímá část rizika a EFSI a EIB potom pokrývají určité tranše. Teď eh, podívejme se na jednotu rozpočtu a univerzálnost rozpočtu. Samozřejmě, že pokud je o jednotu tohoto rozpočtu, FC vyvolává určité otázky, protože my vlastně nevíme, jaká je skutečná část toho rizika nebo to, do jaké míry je zapojen záruční fond a nedostatečně transparentní je i to, jakým způsobem ty členské příspěvky se zakomponují do EFSI. Když se podívá na tu univerzalitu, univerzalitu toho rozpočtu, tak v podstatě díky nezávislému hodnocení a architektuře založené na trzích, tak to v podstatě vlastně funguje lépe než strukturální fondy, o kterých jsme se dověděli ohledně čisté bilance a politického určitého zásahu, že to má vlastně jasný dopad na tu univerzalitu. A další záležitost, kdybychom byli opravdu rádi, aby jakmile dojde k jednáním ohledně EFSI 2.0, jste se věnovali demokratickému přehledu nebo na eh, určitému dozoru nad tímto výborem. Víme, že mezinárodní organizace se věnují transparentnosti hodně, protože v podstatě mají pocit, že je to sice nástroj založený na trzích, ovšem není zde žádný dozor parlamentu. Čili tu dobré by bylo, aby se parlament zapojil například do jmenování členů řídícího výboru, investičního výboru, složení těchto výborů. Zároveň se doporučovalo to, aby jeden poslanec Evropského parlamentu byl členem investičního výboru, který musí zůstat nezávislým orgánem, aby byste měli posoudit to, zda jeden eh, ze sedmi by mohl nějak těchto členů ohrozit nezávislost tohoto orgánu. Je to pozitivní krok, ale asi nedostatečný v těchto podmínkách. Komise v tom návrhu pro FC 2.0 vyžaduje EIB být transparentnější, pokud jde o hodnocení, která předkládá, to znamená indikátory nebo hodnocení investorů ohledně konkrétních projektů a zároveň nám to pomůže pochopit, jak ta adicionalita funguje v praxi. Hodnocení jednotlivých um, projektů bude zveřejněno a my díky tomu snad pochopíme, proč se ten, který projekt považuje za dodatečný. Pokud jde o zodpovědnost, další problém je takový nesoulad mezi striktními a přísnějšími pravidly požadovanými eh, ze strany řídicích orgánů při využívání finančních nástrojů v rámci strukturálních fondů Zatímco stejné finanční nástroje, i když nejde o finanční nástroje, tak vlastně hovoříme o stejných nástrojích, to znamená kvazi, kmenový kapitál, kmenový kapitál. Ovšem nařízení o společných ustanoveních a finanční nařízení vyžaduje silné hodnocení ex ante na základě konkrétních požadavků, zatímco FC Ehm, nevyžaduje u malých a středně velkých podniků tyto požadavky. To znamená, veškeré aktivity v tomto ohledu jsou považovány za adicionalitu, takže možná takový lepší unifikovanější přístup by zde byl, byl na snadě. Pokud jde o celkové hodnocení, měli bychom být objektivní a pokud teda budeme hodnotit EFSI, tak bychom měli hodnotit efektivitu tohoto nástroje na základě cílů, které měl plnit. Posílit investice v Evropě především. Mise EFSI nebyla podpořit kohezi či stabilitu evropské ekonomiky, či podpořit rozvoj v evropských regionech. I přesto vy byste měli zajistit to, aby tento nový nástroj FC 2.0 nenarušil tyto cíle. Takže mělo by to fungovat společně, když to není cíl. Pokud jde o cíl těchto investic, malé, středně velké podniky, výzkum, vývoj, inovace, infrastruktura, tak tam se zdá, že EFSI plní ty cíle. Jeden ze sektoru, který nemá dost financí k dispozici, je sociální doména a investice do lidského kapitálu. Toto jsou dvě oblasti, kde Evropskému parlamentu doporučujeme podívat se na možné propojení těchto oblastí se zprávou paní Rodriguez ohledně Evropského pilíře pro sociální práva, hovoří tam o sociálních investicích a možná bychom mohli tento balíček propojit to, co etablovala komise v roce 2013, protože to bylo nezávazné a nebyly k dispozici dostatečné finanční prostředky. Pokud jde o investice, myslíme si, že EFSI, tak jak je vytvořený, že je to kvalitní nástroj, protože ta finanční architektura, o které se pan předseda zmínil, ta je podle mě pozitivní pro tyto tržní podmínky, kdy problémem není likvidita, teda ten samotný fond a jeho prostředky, ale spíše problém s rizikem. Takže jde o určité, určitou obnovu důvěry na trzích. Velice rychle ještě bych rád zúraznil to, že celkové plnění EFSI závisí na veškerých těch doprovodných politikách, které tam jsou, o kterých víme, ale které byly trochu postaveny na vedlejší linii. To znamená, že cílem by mělo být zdůraznit a věnovat větší pozornost druhému a třetímu pilíři v rámci investičního plánu pro Evropu, například ten poradní hub, který by měl poskytovat veškerou technickou asistenci pro Jasper, Elenu a ostatní projekty a s rozpočtem asi 26 milionů ročně, zatímco <laughs> u, u Jasperu je to 30 milionů. Čili skutečně, že ten rozpočet pro tento hub je opravdu omezen a ten teda nemůže poskytovat dostatečnou technickou asistenci v zimí, kde je ta kapacita ještě nižší než tento rozpočet. To znamená, že by mohl tento hub pomáhat pouze těm zemím, ve kterých v podstatě vlastně ty projekty jsou um, dostatečně pokryty těmito zdroji vlastně Velká Británie je takovým prvním beneficientem v tomto ohledu. Komise v rámci návrhu FSI 2.0 zdůrazňuje roli tohoto poradního hubu jakožto klíčového nástroje, který by měl zlepšit biografické pokrytí FSI. To je sice pravda, ovšem to ještě neznamená, že jsme, i přesto, že ta relevance je tam posílena, tak těch finančních prostředků není dostatek. Investiční platformy, třetí pilíř, to je už úplně na závěr. Můžete se podívat na ty dodatečné politiky, co si o tom myslíme a tak dále. A úplně poslední bod, ehm, závěrečné slovo. Pokud jde o další vývoj, nějaké zvážení, určitého okna v rámci tohoto rozvoje s nějakými dalšími zárukami, které by pokryly určité země a politická rizika. Taková záruka Členské státy se na ní dohodly pro pokrytí externího mandátu EIB, který není k dispozici interně, čili podobná dohoda o sdílení rizik rozvojová mise EFSI, geografické pokrytí by mohlo být zásadním způsobem rozšířeno. Takže děkujeme. A pokud pan předseda souhlasí, tak bych dal slovo paní doktorce Alčídy a pokud jde o otázky a nějaké komentáře, tak bychom je nechali úplně na závěr. Dobře, ale velice stručně, říká pan předseda. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se pokusím opravdu o maximální stručnost. Budu hovořit o nástrojích makrofinanční stability. My jsme se o nich zmínili v některých eh, už předchozích prezentacích dneska odpoledne, takže já se budu snažit opravdu nesmírně stručně nastínit celý obrázek a zaměřím se na tři problematické oblasti, které podle našeho názoru by pro vás mohly být zajímavé ve vašem rozpočtovém výboru a předběžně se podívat na rizika v této oblasti ohledně nástrojů makrofinanční stability. Dále je to demokratická odpovědnost, demokratická kontrola. A třetí bod bude možnost nějaké racionalizace všech těchto různorodých nástrojů celé této galaxie, když hovoříme o makrofinanční stabilitě. No a na závěr nějaké otevřené otázky, spíše než nějaká konkluzivní závěrečná doporučení. Velice stručný přehled všech těchto nástrojů rozdělit je podle jednotlivých kritérií. Takže tím prvním kritériem je podívat se na ty, které patří do rozpočtu, například facilitám pro bilanci pladeb, dále je to finan, nástroj pro finanční stabilitu. Bilance, platební bilance je v podstatě jediným nástrojem, který zde byl k dispozici před rokem 2010. Ostatní nástroje byly vytvořeny jakožto reakce na krizi. Bilance pladeb v podstatě reaguje na oblasti mimo eurozónu. Vytvořením v podstatě vlastně společné měny by tyto externí nesrovnalosti už nebyly zajímavé nebo důležité. To znamená, že pouze v krizových situacích by jsme měli by byl problém s těmi zeměmi, které jsou mimo eurozónu. Jedním z hlavních takových eh, informací ohledně krize je to, že eurozóna je schopná reagovat na tu krizi, ale zároveň by mohla vyžadovat mnohem větší finanční prostředky, než ty, které eh, byly předpokládány v rámci platební bilance tento mechanismus finanční stability, o kterém jsme hovořili, eh, spadá do rozpočtu, evropského rozpočtu, na Evropská komise, která řídí tyto fondy, tak může jít na trhy a zajistit vlastně nebo poskytnout určité záruky v rámci marží evropského rozpočtu a získat tyto finanční prostředky. A dále jsou to tři nástroje, které jsou mimo rozpočet. Ty byly vytvořeny po roce 2010 reakce na krizi, to znamená facilita pro Řecko, to je mechanismus, který se vytvořil proto, aby poskytl finanční pomoc Řecku. Květen 2010 začátek krize, tyto zdroje nebyly ještě k dispozici, protože platební bilance nemohla být využitá. ty částky, které byly vyžadovány, šly nad rámec toho, co bylo k dispozici v rámci rozpočtu. Dále je to EFSF facilita. Již tento řecký nástroj jasně poukázal na potřebu rozsáhlejšího mechanismu. Vytvořili jsme tento mechanismus, který měl být dočasného charakteru EFSF. Najednou nešlo pouze o ty částky, které byly mnohem větší, než se předpokládalo, ale zároveň šlo o vytvoření takového permanentního nástroje a tím jsme se dostali v roce 2011 k dohodě, která vytvořila mechanismus ESM, Evropský mechanismus pro stabilitu. Takže možná pouze reakce na něco, co se již zasnělo. EFSM a EF EFM nejenom podporují finanční podporu těm zemím, které se nachází ve svízelné situaci, ale zároveň poskytuje rekapitalizaci nebo přispívají k rekapitalizaci bank. O tom jsme se i zmínili. Dalším prvkem důležitým je to, že tyto fondy nemohou přímo poskytovat úvěry nebo rekapitalizovat banky, ale musí vlastně poskytnout tyto prostředky státům. Takže protěžkem tohoto mechanismu, této struktury jsou vlády. A nyní velice stručně ty částky, které zde máme. Když spojíme všechny tyto nástroje dohromady, tak je to 360 miliard přibližně, které byly zapůjčeny různým zemím. Řecko je jedním z hlavních beneficientů, u zbytku zemí jsou to menší částky. Pokud je o splatnost těchto úvěrů, ta je, ta je dlouhá, až po roce 2042. To je typické pro všechny tyto nástroje. A nyní ta nejkritičtější záležitost Jedna otázka, kterou jsme si chtěli položit, je to riziko pro evropský rozpočet, když hovoříme o nástroji pro, nástrojích pro makrofinanční stabilitu. Možná to, že budeme muset připravit eh, Brexit například a to, jak vystoupí Velká Británie. To je jedna z těch možností. To znamená, že bude muset opětovně zvážit aktiva a pasiva, jakým způsobem teda celé Evropské unie a samozřejmě i to, jak co před, to znamená všechny ty prvky, které se týkají všech těchto satelitů. A zároveň například i hodnota eh, úvěru, které jsme mezi tím poskytli Řecku. To je jedna z implikací. Dobře, říká eh, řečník u Řecku. V podstatě je to bilaterální úvěr a ESF, to znamená, že EFS není zapojen do tohoto úvěru, to znamená, ty částky tam nejdou pro Řecko, to není problém, to je jednoduché, ovšem u Jirska by to byl problém, u Portugalska to je problém, protože obě tyto země měly k dispozici úvěry právě z tohoto eh, mechanismu. Chtěla jste položí nějaký dotaz. Takže toto je jeden z problémů, který bude muset ještě analyzovat a který je propojen s celou problematikou. Další věc, o které jsem chtěla pohovořit, je to, že pokud zvážíme změnu v rámci rozhodnutí Rady v roce 2015, to znamená revize ESFM mechanismu, Země, které nejsou v eurozóně, by neměly nést odpovědnost za závazky eh, ze strany zemí eurozóny. To znamená, tím je to propojeno s ESFM mechanismem a to je přímá odpověď na vaši otázku. Samozřejmě, U Brexitu je to teda jednodušší, ale je to trošku problém, protože zde máme facilitu platební bilance, kde všechny země EU jsou zodpovědné za eh, úvěry pro země mimo eurozónu, zatímco pokud jde o ESM e, e, e mechanismus, tak ten se týká pouze zemí v eurozóně a pouze ty se podílí na tom riziku. Sílí toto riziko. To samozřejmě může působit problém v rámci jednoty rozpočtu. Další problém se týká dalšího principu rozpočtu a to je transparentnost. V rámci víceletého finančního rámce to riziko, které je propojeno s EFSM a platební bilancí, není jasné, není explicitní, protože to je součástí marží. Pokud nějaká země, například Irsko nebo Portugalsko, mm, by se dostaly do platební neschopnosti, tak k čemu dojde? My zde máme několik otázek v našem dokumentu, kde neposkytujeme žádné odpovědi, protože by to vyžadovalo mnohem podrobnější analýzu. A nyní druhá věc, to znamená demokratická kontrola a odpovědnost. O tom jsme rovněž již dneska hovořili. Pokud jde o ESM nebo EFSM mechanismy, které jsou leží mimo rozpočet, tak tam není žádná demokratická kontrola. Jde o mezivládní dohodu a Evropský parlament dokonce nebyl zapojen ani do přípravy této dohody. Proto, když se podíváte na ten mechanismus řešení problémů bank. Tam byl například parlament zapojen do této diskuze a dále bylo slíbeno, že ESM mechanismus bude součástí evropských smluv a tudíž parlament bude hrát větší roli. To je explicitně zmíněno ve zprávě pěti předsedů. Očekávalo se, že tímto směrem se budeme ubírat. Jediná demokratická kontrola, jak již bylo zmíněno, je prostřednictvím národních parlamentů. Ovšem, samé podstaty této věci, to znamená, že národní parlamenty by se zabývaly pouze svým podílem v rámci jednotlivých mechanismů. Takže nikdo nemá takovou tu celkovou demokratickou kontrolu, pokud jde o využívání těchto prostředků a zároveň přípravy memoranda o porozumění. Když se podíváme na tento obrázek, který je nesmírně složitý, jednou ze základních otázek zní, jak nějak to zracionalizovat, celou tu architekturu a jaký systém bychom mohli navrhnout do budoucna. Když se podíváme do budoucna, tak ta odpověď je jednoduchá, protože ten nástroj pro Řecko, ten eh, v podstatě dozní, ten byl pouze pro Řecko, EFSM byl rovněž dočasný mechanismem, dále je to platební bilance. Pokud členy neeurozóny se jednou stejně stanou členy eurozóny, tak to zmizí. Takže pouze ESM bude jediným mechanismem, který zde bude dlouhodobě. A otázka poté zní, kam s ním? Co s ním udělat, s tímto mechanismem? My navrhujeme dva extrémy, dvě, dvě extrémní možnosti, otevřené možnosti. ESM bychom zakomponovali do právního rámce EU, tak jak o tom hovoří zpráva pěti předsedů, se všemi implikacemi. Všech těch limitů, typických pro rozpočet, dohled parlamentu, komunitní metoda. A mělo by to zároveň být odlišné od ekonomických stabilizátorů. Fiskální kapacita a tak dále. Čili mělo by to být něco jiného. Druhá možnost, která je rovněž takovým protipólem, že by to byla nová instituce sama pro sebe, s vlastními zaměstnanci, vlastním mechanismem určité odpovědnosti, ta část tam chybí, a bude odpovědná nejenom pro vydávání těchto finančních prostředků, ale všechny kondicionality, design, jednání, monitoring, memoranda o porozumění, který nyní řídí komise. Společně eh, s ECB eh, e a EIB. A tam by to mohlo takto vypadat do budoucna, jaké dlouhé přechodné období, kdybychom se pořád mohli ptát, jak racionalizovat tyto různé nástroje. Platební bilance, tato facilita EFSM, otázka s ní zda by měly spadnout pod ESM, nebo EFSM, který, které, který má dneska velice omezenou kapacitu, protože ho využívá především Portugalsko a Irsko. Vlastně reetabluje kapacitu EFSM pro poskytování úvěrů zemím, které mají problémy. Znamenalo by to demokratickou kontrolu a zároveň veliká rizika pro evropský rozpočet, jak už jsme se o tom zmínili před chviličkou. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci, která nám mnohé objasnila. Dobře ukazuje, jaké problémy jsou spojeny se spočtovými otázkami. Máme mezi námi zpravodaje pro regulatorní rámec EFSI, takže mu předávám slovo. Monsieur le président, je... Děkuji, pane předsedo. Mohl bych říct, že má očekávání byla překonána, pokud jde o EFSI můžeme to doložit. I v té položce, kde se mluví o malých a středních podnicích, bylo překročeno a dokonce využito těch 500 milionů. Takže bylo tam velmi, vysoké, velmi vysoká úroveň plnění. Myslím, že je třeba pokračovat v tomto nástroji, protože Evropská unie nadále potřebuje investice určené pro růst a tvorbu pracovních míst. Mluvilo se tu o jednotě rozpočtu, o univerzálnosti rozpočtu. Budiš. EFSI by vlastně mohl být realizován jen členskými státy, kteří by byli odpovědní za záruku a bez těch pěti miliard, šesti miliard z rozpočtu. Z rozpočtu, který má každý rok zhruba 145 miliard euro. Ale je třeba zapojit parlament, nařízení bylo zlepšeno a byla posílena transparentnost a odpovědnost. Máme tu dokonce proces absolutoria pro tento fond. Máme tu větší přítomnost. Dokonce v tuto chvíli se v parlamentu mluví o tomto fondu. Z mého pohledu je logické, aby členské státy, které jsou ve skupině zemí soudržnosti, měli skutečně dbát na využití financí ze strukturálních fondů. To by mělo být jejich prvořadou starostí. A určitě není překvapivé, že v zemích, takzvaných zemích soudržnosti, může být možná menší zájem než v jiných. Nechci říct, eh, je třeba vytvořit povinnost, ale je třeba vytvořit podmínky, podněty, aby členské státy si uvědomily, že je potřeba mít jak strukturální fondy, tak tento fond pro investice. Důležitá je především ta kombinace Myslím, že jeden z hlavních neúspěchů EFSI je ten, že tu chybí platforma. Není tu platforma mezi členskými státy. A vytvořit platformu by přitom bylo velice důležité. Třeba pro energetickou unii. Bylo by to velice důležité pro digitální unii, pro odstranění překážek na vnitřním trhu, jednotném trhu. To je přitom jeden z cílů, který sledujeme. Takže myslím, že v těchto oblastech je třeba udělat víc. Když mluvím o poradním centru Advisory Hub, v rozpočtu se mluví o 20 milionech a parlament to hájil, protože to poradenství pomáhá například veřejným orgánům a to by měly, měly být služby poskytované zdarma jsou poskytované zdarma. Pro malé a střední podniky ty by měly platit pouze třetinu ceny. Ale ten, to poradní centrum Advisory Hub může být posíleno, mohlo by fungovat lépe. Je třeba to mm, provázat, posílit vztahy s vnitrostátními orgány, s národními podpůrnými bankami a dalšími strukturami, které by mohly být vytvořeny vnitrostátními orgány, aby vytvořili to propojení a pomáhali žadatelům. Není to přitom fond, který by konkuroval strukturálním fondům a politice soudržnosti. Není to jejich konkurent, ale jejich doplněk a z toho se odvozuje také jeho adicionalita. Nevím, jestli je možné natolik to nařízení zlepšit. A já si se zájmem vyslechnu návrhy, například jak zlepšit definici adicionality. Je třeba zajistit správný výklad nařízení. To je další otázka. Nařízení, které je otevřené, když komise říká, že chce posílit sociální dimenzi, také to provázat s EASI, což máme také pro rybolov, akvakulturu. To už by bylo možné provést, protože je to otevřený fond. Ale je tu velmi závažný problém. Je totiž požadovaná proaktivita. Není tu stanovena žádná zeměpisná nebo tematická distribuce. To znamená, že pokud někdo nepředloží projekt, pokud v daném státě nebo regionu není projekt, není žadatel, tak to nebude financováno. To tež platí pro sektory. Ale je třeba pomoci těm regionům, které mají nejvíce problémů, aby měli k dispozici poradenství a mohli předkládat žádosti a ucházet se o tyto finance které zareagují na jejich potřeby. Další problém je velikost projektů. Tento fond přinesl něco velmi pozitivního. Dokonce i kultura EIB se začíná měnit a to je pozitivní. Ale pokud jde o malé úvěry, nejmenší úvěry byly, pokud vím, ve výši 16 milionů 50 milionový projekt v Portugalsku, v Lisabonu, není to totéž, co stejně velký projekt v Berlíně. 50 milionový projekt v Lisabonu neznamená to totéž, co 50 milionový projekt v mém rodném městě. Ale 50 milionů v Berlíně není to tež co 50 milionů v chudších regionech. Co to znamená? je potřeba se podívat na dopad projektu. Nejenom, co to znamená pro členský stát, ale také, co to znamená pro region. Takže dobře chápu kritiku adicionality, ale mám také mnoho pochybností, když slyším, ano, bylo respektováno nařízení. Protože investice, které proběhly, mohly být provedeny, ale někdy později, třeba o dva, tři roky později. Takže dřívější plnění projektů, i to je adicionalita, která musí být jasně chápána. Ale myslím si a tvrdím, že můžeme a musíme tento fond zlepšit také z hlediska viditelnosti. Protože zejména v tom okénku malých a středních podniků mnohé malé a střední podniky využili podpory z tohoto fondu, ale jelikož to se dělá pomocí prostředníků, tak oni to nevědí. Lidé to nevědí, občané to nevědí. A to je problém Evropy obecně. Protože Evropa nedělá nic napřímo a vše zadává dál nevládním organizacím, různým orgánům a tak dále. Když se podíváme na vnější činnosti, tak eh, Evropa je, je největším dárcem třeba v Palestině, ale není to vidět. Není to vidět z hlediska toho, jak se to prezentuje. Takže v podstatě je naší povinností ukázat tyto výsledky, tu viditelnost. A je třeba také ukázat, že ten fond je velice užitečný pro Spojené království. Spojené království patří k těm, kde ten fond plní co nejvíce a je také potřeba zdůraznit solidaritu. Je to také fond solidarity, protože tou solidaritou je ta společná záruka, která pomáhá investicím. To je projev evropské solidarity. Je to projev a důkaz této solidarity v tomto fondu. Cíl rozšíření, cíl ne, eh, ne, eh, nemít koncentraci tematicky a zeměpisně, to je jasné. Ale pokud jde o oblasti, jako je sociální oblast, pokud nebudou žádné projekty, tak nemůžeme je přijmout. Ale každá vláda má také povinnost zkusit schromáždit příjemce a já už jsem se v tomto smyslu vyjadřoval trochu provokativně, protože mi jde o to, aby to pokračovalo dál. Jsem si jistý, že můžeme, měli bychom zlepšit toto nařízení a že to také dokážeme, ale těžko přesvědčíme EIB, aby vykládala nařízení korektně. Ale myslím, že zároveň EIB je na dobré cestě že dospěje k, té, k tomu dobrému výkladu z pohledu zákonodárce. Děkuji vám. Děkuji za všechny připomínky, to zasazení do kontextu. Mluvilo se tu o sociálních investicích. Zní to dobře. Politicky je to nesmírně korektní, ale nevím, jak připravit projekt v této oblasti. Podívejme se na základní výzkum. V sociální oblasti je to celkem těžké, takže je to zároveň problematické z pohledu parlamentní semantiky, ale eh, mohlo mi to mít eh, velmi konkrétní důsledky. Vzácná věc, nesouhlasím s naším předsedou. Máme mnoho subjektů, institucí, které se starají o solidaritu, a potřebují nové vybavení, musí obnovit vybavení a mnohokrát eh, usilovali o půjčky v bance s velmi vysokým úrokem. A to se jasně ukazuje v mnoha regionech, v mnoha zemích. A i tuto otázku je třeba provázat se stárnutím obyvatel. EU tady musí najít určité odpovědi. Můžeme také mluvit o energetické účinnosti v budovách, které se staví. Je třeba usilovat o inovativní odpovědi, výzkum v této oblasti a je třeba to doplnit horizontem 2020. Máme také strukturální fondy, tedy ne ve všech státech s tímto cílem, ale i to můžeme udělat. Takže je tu důležitý prostor a řekl bych, že je prakticky povinné to zohlednit v politických cílích, které Evropská unie má. Pan předseda, rád bych ještě rozptýlil dojem, že tu je nějaký názorový rozdíl mezi Jose Manuelem a mnou. Jsem si vědom toho, že v té sociální oblasti je možné investovat, ale obecně jsou to instituce zaručené veřejnými orgány a spíše jde o dekonsolidaci veřejných výdajů. Pan Maňka. Děkuji, pane předsedo. Ano, i moje politická skupina podpořila projekt EFSI, protože v případě, že by splnil tu adicionalitu a byli bychom schopni přilákat nové investice, které jsme bez toho bývali nemohli přilákat, tak by to byla fantastická věc, kterou určitě musíme podpořit. Ale samozřejmě došlo k některým chybám. Souhlasím s tím, co řekl pan Fernández, pan zpravodaj, že to má také velmi pozitivní dopad na malé a střední podniky, to je jednoznačné, ale musíme posoudit, zdali eh, jsme opravdu v tom prvním kole investovali finance tak, že to byly eh, doplňkové investice a zdali jsme pouze nenahradili politiku soudržnosti, zdali jsme sami sobě nebyli rivali. Že jsme tedy obchodně eh, realizovatelné projekty realizovali pomocí EFSI například zateplení 40 tisíc eh, bytů a domů ve Francii, to jsme financovali z EFSI. Protože když se podíváme na ta nová eh, kritéria adicionality, tak eh, projekt mohl splnit, že to bylo rychlejší, implementace projektu byli tam noví klienti a nový klient samozřejmě se objeví, když dáte finance, tak toho klienta získáte dříve, byly tam standardy kvality. Ano, to tam bylo. Ale musím se zeptat, zali by se takovéto projekty nemohly uskutečnit bez EFSI. U mě na Slovensku děláme stejné projekty, aniž bychom to financovali z EFSI. Ale vláda která chce také splnit dohodu o klimatu z Paříže, tak řekla, že pomůžeme z vlastního rozpočtu a uskutečníme přesně to, co se uskutečnilo ve Francii s Tady jsme slyšeli, že FC může být rivalem soudržnosti, ale může být i rivalem eh, obchodních projektů a to nechceme. My chceme, aby se dobře definovala ta adicionalita. Ano, uskutečníme mm, ještě Eh, investice, ale musíme je in, realizovat tak, že by se pomocí jiných nástrojů už nedali zrealizovat. To musíme nějakým způsobem zvládnout, protože jinak uděláme to, že dáme 7 tisíc eur každému obyvateli, eh, kdo koupí elektromobil. A bude to podmínka zrychlení technologie a e, miliony si koupí elektromobil a bez toho by si ten elektromobil nekoupili. Můžeme jít i touto cestou. Já neříkám, že ta cesta je špatná, ale chci poukázat na to, že budeme možná investovat e, stejnou částku jako i bez EFSI a to by nebylo dobré. Tu adicionalitu musíme e, moci lépe zadefinovat. Merci, Děkuji, pane Maňko. V této fázi, myslím, můžeme udělat jakýsi most mezi prezentacemi o EFSI a zasazením do kontextu. Můžeme se přesunout k té vizi, jak by v budoucnu mohl vypadat rozpočet Evropské unie. Rád bych teď v prvé řadě dal slovo bývalým členům rozpočtového výboru, kteří přinášejí určité svědectví. Pak dám slovo také panu Kalfinovi, který je členem komise a pracoval také ve skupině na vysoké úrovni o vlastních zdrojích. Jakou máte vizi? Jak by měl vlastně vypadat rozpočet Evropské unie, abychom se odpoutali od té galaxie, kvůli které je ten rozpočet prakticky nečitelný? Říkám to proto, že v příloze vaší zprávy je diagram, eh, který byl vypracován v našem sekretariátu. Děkuji, pane předsedo. To je dobrý příklad toho, proč je těžké vysvětlit rozpočet EU. Když se jen podíváme na ten graf různých fondů a nástrojů, které jsou či nejsou kontrolovány, či jsou či nejsou pod dohledem EU přejdu do angličtiny. Než se vyjádřím k evropskému rozpočtu, rád bych se ještě dotkl toho vývoje týkajícího se EFSI. To je totiž velmi dobrý nástroj na podporu investic ve členských státech, ale podívejme se, jak to vypadá třeba v té zemi, kterou znám nejlépe. Myslím, že tam je možné zlepšit opravdu hodně. Říkáte, že velká část z EFSI je směřována do malých a středních podniků. Já se obávám, že velmi často to naopak vytlačuje investice, které by jinak přišly. A právě o tom mluvil pan Maňka. Proč? Protože EIB nemá kapacitu pracovat s malými a středními podniky. Co dělá EIB? Podepíše dohodu s komerčními bankami nebo subjekty, které jsou navrženy členskými státy a prostřednictvím těch subjektů či komerčních bank nakonec dospějete v důsledku k atraktivnější úrokové sazbě. Ale to je vše. Nemáte kapacitu poskytovat poradenství malým a středním podnikům. Ten poradní subjekt Advisory Hub není určen malým a středním podnikům. Takže když mluvíme o tomto typu financování, obávám se, že konečný účinek, aspoň v mé zemi, je ten, že banky přitáhnou levnější zdroje z Evropské centrální banky a nevydávají vlastní zdroje. Jinak by byl dostatek likvidity na financování těchto projektů. Pokud je třeba malé a střední podniky financovat pomocí EFSI, tak do budoucna bychom se měli zamyslet nad investičními platformy či blendingovými mechanismy, které jsou využívány například pro externí financování, financování rozvoje, a to dá i jiným finančním institucím možnost mít přístup k evropským zdrojům. A pak je lépe zprostředkovat konečným uživatelům. EFSI v podstatě má překlenout to riziko mezi těmi dotacemi a tím kritériem Evropské centrální banky. A to je docela rozdíl. Za druhé, EFSI měl v prvé řadě podnítit růst a pracovní místa ve členských státech. Slyšeli jsme o různých kritériích, jak to poměřovat na obyvatele nebo na HDP, ale nic z toho nehovoří o účinku. Když mluvíme o efektivnosti, jaký je ten účinek na růst a pracovní místa v jednotlivých členských státech? Žádné z těchto kritérií o tom nevypovídá. Pokud je účel makroekonomický, musíme najít klíč, abychom poměřovali makroekonomický účinek. A neměli bychom to poměřovat obecně za Unii, ale také za členské státy. A to by pak mohlo hovořit o úspěchu tohoto fondu. A za třetí, abych ukončil toto téma EFSI, Vyjádřím se ještě k té představě že EFSI je nástroj, který má stimulovat makroekonomické procesy, růst a pracovní místa, ale něco tu zaznělo jak od prezentujících, tak od pana Maňky. Jaký je dopad na soudržnost, což je další politická oblast? Je snadné dospět k argumentu, že v mnoha případech ta struktura EFSI je v rozporu eh, s těmito fondy. Neříkám, že je to špatný nápad EFSI, ale tento model financování přes Evropskou investiční banku, ty projekty vlastně směřují do bohatých regionů Evropy. Je těžké najít takto financovatelný projekt, v zaostávajícím regionu. Takže tato politika má dopad na soudržnost. Nechávám to otevřené. Možná to není důležitější než makroekonomický dopad, ale neměli bychom na to úplně zapomenout. Tolik tedy k EFSI. A teď pár slov k budoucnosti rozpočtu. Chci vám pogratulovat, pane, pane předsedo. Chci pogratulovat členům rozpočtového výboru za uspořádání tohoto semináře. Působil jsem ve skupině na vysoké úrovni k vlastním zdrojům a myslím, že jsme představili celkem komplexní zprávu, která se zaměřuje na, hlavně na vlastní zdroje, ale nevyhnutelně se dotýká také výdajové struktury. Jinak to ani nejde. Potřebujeme autonomnější rozpočet, abychom zajistili větší transparentnost a efektivnost. A tady jde o vlastní zdroje. Nebudu se pouštět do všech návrhů, které jsme předložili, jací jsou možní kandidáti, rabaty a podobně. Potřebujeme každopádně autonomnější rozpočet. Za druhé, potřebujeme posílit úlohu demokraticky volených institucí, jmenovitě Evropského parlamentu. Na dnešním semináři jsme zaznamenali, že mnohé finanční nástroje, a to je fakt, netvrdím, že je to špatné pro efektivnost, ale mnohé nástroje nemají dostatečný demokratický dohled. Čím více nástrojů vytváříme, tím menší je demokratický dohled. Proto mluvíme o jednotě rozpočtu. To musí mít určité meze. Evropská unie není banka. Takže nepracujeme jen na efektivnosti, ale musíme také informovat daňové poplatníky o tom, jak vynakládáme jejich prostředky. Jednota rozpočtu je také velmi důležitá a důležitý je demokratický dohled nad těmi jednotlivými součástmi. Za třetí, musíme sladit rozpočtové postupy na evropské a vnitrostátní úrovni teď mají společného jen velmi málo. Pokud o národní rozpočty, příspěvek do evropského rozpočtu je výdaj a pak se dostaneme na druhou stranu, jak využít dostupnost evropských fondů. Ale hovoříme o veřejných financích, máme stejné daňové poplatníky, musíme to vnímat ve stejném kontextu. Takže je potřeba sladit ty postupy. Také je velice důležité mluvit o parlamentech členských států jakožto demokratických institucí. Je třeba skombinovat udržitelnost dlouhodobých politik s lepší flexibilitou a lepším podáváním zpráv. To jsou některé z návrhů. Na závěr. Je tu ta věč, ten věčný meziinstitucionální boj mezi radou a parlamentem. A jak jsme slyšeli na, na začátku semináře, parlament ztrácí vliv, pokud jde o utváření a dohled nad rozpočtem. To bude nevyhnutelně pokračovat, ale myslím, že je třeba se dívat také po spojencích. A pokud chceme posílit demokratický dohled nad rozpočtem ze strany Evropského parlamentu, je potřeba mít podporu národních parlamentů, nejen, nejen porozumění, ale také souhlas národních parlamentů. Je potřeba totiž se o tento demokratický dohled podělit s národními parlamenty. A myslím, že to je dobrá cesta. Příští týden nás čeká meziparlamentní konference a toto bude určitě jedno z témat, které přijdou na pořad dne. Navrhl bych pustit se tímto směrem rozhodnějším způsobem. Například by mohly vzniknout pracovní skupinu pracovní skupiny, které by rozvíjely tu myšlenku, jak by si Evropský parlament a národní parlamenty mohly podělit ten demokratický dohled nad veřejnými financemi. A sem zahrneme, zahrneme samozřejmě vlastní zdroje, doplňkovost rozpočtu a tak dále. Další věc je velmi problematická, když hovoříme s radou. Ten slavný princip čisté návratnosti, když mluvíme o rozpočtu. Makroekonomický význam je minimální. 1% ekonomiky EU, ale současně se vedou velké debaty na vnitrostátní úrovni, jako kdyby to bylo to nejdůležitější. Vzpomeňme si na debatu před Brexitem ve Spojeném království podstatě evropský rozpočet byl ústředním tématem. To je důkaz nepochopení základních věcí. Evropské národní parlamenty prakticky nediskutují, nediskutují dost prakticky o, o evropském rozpočtu. Nemluví se o tom, jaká je opravdu hodnota Evropy. Nejde jen o tu čistou návratnost, ale musíme se podívat na otázku přidané hodnoty pro každý členský stát. Samozřejmě je velice těžké zjistit a měřit přidanou hodnotu, ale Evropský parlament v tomto smyslu provedl určitý výzkum, jaké jsou náklady za více Evropy. Možná, kdybychom to analyzovali po jednotlivých zemích, mohlo by to přinést něco konkrétního. A znovu je potřeba se podívat na rozdělení pravomocí mezi institucemi. Děkuji. Děkujeme, pane Kalfine. A ještě jsou zde dva bývalí předsedové našeho výboru, využít této příležitosti, aby vystoupili a aby se vyjádřili v rámci tohoto našeho setkání dnešního. Pan Januš Levandovský by mohl začít. Já se pokusím. Děkuji. Dneska večer v podstatě jsme vlastně takoví zde všichni veteráni této bitvy která se týká eh, rozpočtu a na druhé straně zde máme vlastně tento zápas s experty. Víte, já si myslím, že ta, ten zlatý věk konvenčního rozpočtu je již za námi. To bylo někde v 90. letech, po té, co přistoupily země Pirenejského polostrova, již to nebyl rozpočet pouze o zemědělství, ale měl kvalitní strukturu a díky víceletému mu charakteru tohoto rozpočtu a zároveň víceletým rámcům. Samozřejmě, že to fungovalo potom i v té druhé části eh, tohoto období mm, díky velkým bankám. Ovšem, čistí pláci již se cítili ohroženi čistými, čistými beneficienty Evropské unie. Tato diskuze se ubírala tímto směrem. Já jsem se snažil v tom období bojovat za rozpočet v krizových období. Brexit samozřejmě vyvolal ještě mnohem více euroskeptického eh, ovzduší a snažíme se pučovat z méně penězi. Pokud jde o budoucnost, Je zde určitý paradox společné zemědělské politiky. Toto je velice často kritizována část evropského rozpočtu. Ovšem. Ale máme jednu výjimku, to je Švédsko. A e, diskuze obhajoby e, přímých plateb. A nakonec e, tady tato část rozpočtu se velmi kritizuje ale potom se zase hájí. A potom tady v případě Brexitu máme zase, zase další uh, paradoxní situaci. Tady se objevuje příležitost, abychom se zamysleli nebo napravili tu část, která se týká uh, příjmů, potom ty studie proveditelnosti eh, pro budoucí flexibilitu. A uh, bylo by to Eh, týká se to příspěvku ex ante do rozpočtu a už to tady bylo řečeno, protože je to jednodušší, protože na konci eh, rozpočtu se jednoduše ukáže, že chybí finanční prostředky, než eh, diskutovat o upravení rozpočtu. A my máme reagovat pomocí vládních fondů na mm, předvídatelné události, ale pokud jde o tu typickou soudružnost, tak tady vidím dva druhy tlaku do budoucnosti. Na jedné straně máme omezené zdroje a na druhé straně musíme využít pakový efekt tak máme tendenci eh, přejít z grantu na revolvingové fan, fan, fondy, nástroje v případě strukturálního financování se nepočítá s tím, že je potřeba vykazovat zisk máme eh, vykazovat zisk, pokud chceme uplatňovat finanční nástroj a EFSI by mohl být v tomto případě modelem. A zároveň je potřeba ukázat, jaký by to mohlo mít výsledek. A myslím, že eh, pan Fernández i Kalfin to řekli správně, i co se týče rozsahu projektu. Eh, pokud rozsah projektu, Francouzsko, Španělsko, Němec, Francie, Španělsko, Německo, Itálie, to jsou lídři, jsou tam velké rozdíly, pokud je o Bulharsko, potom FC eh, jedná se o, o 10 miliard v případě těch zemí, o kterých eh, jsem eh, nyní hovořil, takže pokud je to nějaký trend, tak je potřeba to přinést i do této oblasti. A ten druhý tlak souvisí i s národními obálky evropského rozpočtu a to jsme už zaznamenali v případě revize rozpočtu v roce 2009 a do budoucna to bude ještě markantnější. A také můžeme očekávat také odpor ze strany zemí soudržnosti, protože budou vystupovat jednotně a postaví eh, se k tomu negativně přesvědčí i eh, ty, kteří platí. A pokud je mají přesvědčit, tak nestačí pouze ukázat na to, že je z hospodářského hlediska užitečné mít eh, politiku soudržnosti, na to jsou argumenty, jako je lepší infrastruktura, lepší eh, trhy, že to je prospěšné pro všechny. Ale je potřeba, aby také měli argumenty v případě politické eh, konvergence. A tady máme problémy se dvěma zeměmi, kde je problém s právním státem pokud jde o politickou soudržnost Evropské unie. Nechci hovořit příliš dlouho protože uvidíme nový návrh, pokud je o víceletý rámec a také eh, eh, budou se konat eh, volby v těch zemích, které platí nejvíce, to je Francie a Německo. Takže pokud bude kontinuita v těchto zemích, tak bude kontinuita i závěreč, konečného evropského rozpočtu. A pokud ta druhá tendence převáží, to samozřejmě by se mi nelíbilo, v případě těchto tak důležitých voleb, tak eh, to by byl takový nový svět pro všechny z nás. Uvidíme. No a nyní to bude další předseda výboru, bývalý předseda našeho výboru, pan Bege. O co tady jde v současné politické eh, situaci? Eh, co nás čeká v tom našem globálním světě během dalších let. Rozpočtová politika by měla být také základem pro to, aby eh, čelila tady těmto otázkám, pokud je o financování. Tady jde především o nic jiného než o svobodu a o bezpečnost eh, evropských občanů, aby toto bylo zaručeno a také bezpečnost i v dalším smyslu. A proto stabilizace našeho sousedství, protože my jsme také obklopeni eh, zeměmi, které se, eh, státy, které se rozpadají a pokud tuto otázku nezvládneme, tak ta migrační krize nikdy neskončí. Musíme nalézt společné otázky také v oblasti financování, v ochraně vnějších hranic, společné financování migračních politik a úkol solidarity, tak jak je to v článku 80 Lisabonské smlouvy. To je součástí těchto snah, ale také eh, dlouhodobá stabilizace sousedství. A k tomu eh, patří, že si musíme ujasnit, že v oblasti výzkumu a technologie, stejně tak jako v oblasti bezpečnosti a obrané politiky, že v těchto politikách se musíme rozhodnout, stejně tak jako jsme se museli rozhodnout v případě Galilea v minulosti, eh, chceme být eh, nezávislí v případě klíčových technologií v budoucnosti. Chceme být také v, eh, v oblasti bezpečnosti a obrané politiky mít jasno i v bezpečné době, že my jako Evropská unie chceme převzít více odpovědností a to má samozřejmě potom rozpočtové důsledky. A za třetí, eh, stabilizace eurozóny. Protože ve smlouvě je to jasné. Cílem je jednotný trh a měnou je euro. A a zbytek jsou výjimky. A výjimka dvou zemí, možná v budoucnosti jedna, tak prostě všechny země by eh, měly být na cestě k euru, pokud jsou eh, toho schopny a my bychom je měli podpořit. A proto to už, co tady bylo řečeno, eh, když se podíváme na všechny ty struktury, nástroje pro platební bilanci, záchrané fondy, tak to je prostě práce na struktuře. Otázka solidarity eh, pro země, které mají eh, problémy s platební bilancí, to už je zakotveno v římské smlouvě, protože ty nástroje pro, eh, plateb, mm, pro pomoc platební bilance, to už se využilo ať už to bylo na jakékoliv úrovni a potom i země jako Eh, jestli si dobře pamatuju, Rumunsko, Maďarsko a Lotyšsko to využili, jestli si dobře pamatuju, eh, protože eh, to znamená, že i ty země, které nemají euro, že by jim to nic nepřineslo. Takže tam je to oslabeno, ale máme tady článek 122 smlouvy a to se týká také těchto ochran, záchranných akcí. Pomoci tedy zemi v případě přírodní katastrofy, nebo když prostě země nemůže Eh, něco eh, eh, splnit a informovat parlament. To prostě už ne, mm, také neplatí. A proto v této souvislosti to je důležité a pracujeme v tomto směru a během příštích měsíců to bude důležité pro parlament, musíme se podívat, co můžeme udělat, aniž by se změnily uh, smlouvy, abychom měli stabilní struktury pro udržitelné udržení eura za zachování solidarity, jestli by se jednalo o nějaký Evropský měnový fond nebo nějaká evropská uh, fiskální kapacita, uh, která by byla zaintegrována do evropského rozpočtu a potom ten další krok uh, hovořit o potřebných strukturách které by, eh, by potom omezily eh, eh, ty změny ve smlouvách. V těchto tak obtížných dobách kdy členské státy chtějí e, e, udělat krok zpátky, pokud jde o suverenitu, ale je e, prostě, co je všechno Eh, potřebné pro občany, pro Evropskou unii a je důležité, aby si Evropská unie nalezla svoje místo. Takže přes všechny ty problémy mít prostě nějaký balíček a týká se to Eh, využití financí, abychom společně s členskými státy a s komisí konečně pochopili, že máme určité priority pro politické vyjednávání během příštích let. Když bych měl definovat nějaký příklad, tak na to se musíme koncentrovat. A musí to mít také rozpočtové důsledky, tak abychom eh, vystupovali důvěryhodně vůči našim občanům, aby oni akceptovali a pochopili, že když to děláme správně, tak jsme zárukou pro eh, svobodu našich občanů také v rozpočtové politice a také pro jejich bezpečnost. Děkujeme, říká pan předseda. A ještě pan Milder, bývalý člen našeho výboru, prosím o názor. Thank you very much. Thank you for... Děkuji, děkuji za slovo a děkuji za možnost vystoupit. Já jsem se v průběhu mého pobytu u vás uvědomil, jak je to nesmírně zajímavý výbor a jak nesmírně zajímavé diskuze jste vždycky probíhaly. Já budu velice stručný. Já skutečně souhlasím téměř ve všem s předřečníky. Některé z věcí mohu pouze podepsat. Téměř 20 let jsem byl členem rozpočtového výboru a já mám pocit, že v posledních deseti letech vliv Evropského parlamentu ve srovnání s radou do velké míry poklesl. To, že je zde jedno čtení místo dvou čtení v minulosti, dále ta hra s rezervami a tak dále, tam parlament skutečně mohl zasáhnout, ani to již není možné. Společně s ostatními se domnívá, že ten nový systém vlastních zdrojů je zapotřebí jeden aspekt, který zde zatím dostatečně nezazněl, a to je taková ta pokrytecká akce na straně členský výbor nejprve to o tom hlasujeme u nás, poté to implementuje komise, dále je to rozpočet pro platby a výsledem je problém, protože většinou ty výdaje jsou vyšší Samozřejmě, že na národní úrovni oni mají dostatečné argumenty a říkají, jak je možné to, že rozpočet Evropské unie se zvyšuje o 3 až 4 u pladeb, zatímco na národní úrovni my musíme ušetřit peníze. To je v podstatě důsledek víceletého rozpočtu. Máte tam závazky, tak samozřejmě tyto, rozpo- tyto závazky musíte splnit a to je někdy obtížné. Proto potřebujeme systém, nový systém vlastních zdrojů, abychom již nebyli tak závislí na přímých příspěvcích. Ta vysoká skupina na vysoké úrovni přišla s mnoha důležitými návrhy a myslím si, že je důležité, abychom neuvažovali o změně smluv. To by mohlo trvat dalších deset let, než bude vidět nějaký výsledek. Takže bychom spíše to měli udělat v rámci stávajících možností. Zazněli jste dobré nápady, například DPH v minulosti. To nebylo tak rozšířené a myslím si, že by to revitalizovalo celou tuto možnost. A pokud jde o klima, asi bychom měli mít nástroj, který by umožnil tyto příspěvky, které se týkají různých záležitostí v oblasti klimatu. Úroveň roz, rozpočtu, to znamená asi tak 1% hrubého národního důchodu a v podstatě nikdy nepřekročíme 1,23%. Já si myslím, že po těchto diskuzích se ptám, zda jsme se nedostali v rámci Evropského rozvojového fondu a všech těch stabilizačních nástrojů na úroveň 1,3%, čili ta situace bude nesmírně obtížná do budoucna, měli bychom o tom pohovořit. A poslední věc. Já jsem byl zpravodajem pro rozpočet v roce 2004. Deset nových členských států poté vstoupilo do EU a jedna z diskusí byla, jak jim pomoci. My jsme v tom období uvažovali o tom, aby EIB zvíž, nebo že bychom navýšili jejich roli. V tom období probíhaly tyto diskuze. A pak jsme začali uvažovat o Evropském investičním fondu pro malé a středně velké podniky především. Já si pamatuju, že v tom rozpočtu 2004 jsme vytvořili další rezervu záruku asi na úrovni jedného milionu a ředitel EIB v podstatě v tom období nebyl úplně přesvědčen a jenom po několika letech řekl, to je úžasné, jak to funguje, protože vlastně to je, mm, myslím, že pro Skype jsme poskytli ve Stonsku takovou záruku, udělali jsme tam, skutečně na tom vydělali obrovské zisky, čili fungovalo to. A proto si myslím, že v těchto nástrojích bychom měli pokračovat. V tak obtížných časech, v jakých se nyní ocitáme v Evropě, v podstatě za všechna ta léta, kdy já jsem byl úředníkem, v evropské instituci, tak jsem se nikdy nestal euroskeptikem. Jsem čím dál tím více přesvědčen o tom, že evropské řešení je to, co evropským řešením je další propojení a že v podstatě Evropě a že rozpočet by tomu měl odpovídat, tomuto velkému úkolu. Děkuji. Děkujeme pan Defil, který byl ředitelem pro rozpočtové záležitosti. Thank you, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem takovým netypickým odborníkem, protože já nemám za sebou nějaké působení na univerzitě nebo think tanku, ale získal jsem tyto vědomosti, že jsem naslouchal vašim členům. Já jsem sice nikdy nebyl ve vašem výboru, byl jsem v KOBu i KOKOBu, členem těchto výborů. Mnoho z vás asi neví, o čem hovořím ale aspoň někteří jistě ano. Parlament eh, začal své aktivity v roce 74 se symbolickými pravomocemi. Rada a vlády udělali možná chybu, že to dovolili parlamentu a parlament si postupně začal rozvíjet své pravomoce a v podstatě to představilo takový ten prostor pro legislativní bitvu. Kubu měl takový pragmatický pohled, konkrétní vizi. Nebudu to zde zúrazňovat, proč je důležitá ta jednota, i přesto, že politicky si nemusíte vždy rozumět. Žádný lingvistický rozkol zde není, protože všichni hovořili rozpočtovým jazykem a politicky. Rovněž to bylo v pořádku, kde všichni byli členy rozpočtové skupiny. to představovalo mnoho příležitostí pro další rozvoj tohoto výboru. Byla to vlastně kombinace dvou prvků. To znamená nepřekročení těch výdajů a na druhé straně to byla uh, interinstitucionální dohoda. Takže výbor mohl trošku hrát uh, i v situaci, kdy neměli dost peněz, ale více principů, anebo naopak méně principů a více peněz. To bylo důležité i s ohledem na rozvoj pravomoci tohoto výboru. A nyní několik slov do budoucna. Lisabon změnil stávající situaci, parlament má plné legislativní kompetence, ale legislativy je celkově méně. Pan profesor Benedetto již se o tom zmínil. Spíše rada zvítě, získala na tomto mechanismu spouštěcím než parlament. Je zde ale více, podle mě, příležitostí pro Evropský parlament. Efektivita, účinnost rozpočtu by se měla zlepšit, takže bychom měli využít této příležitosti iniciativy rozpočet pro výsledky. Možná trošku jiným způsobem. Veškerá legislativa, různé ukazatele, mechanismus, který je trošku technokratický, rozpočet spíše potřebuje politický vstup ze strany parlamentu a rady. Čili tak by měla vypadat budoucnost zapojení Evropského parlamentu. A druhým prvkem je kontrola nad a dohled nad těmito evropskými politikami. To je další důležitý prvek, který bychom měli zdůraznit do budoucna. Pan Lamasur se na začátku našeho setkání zmínil o tom balí, o tom dárku pro jednotlivé země. To je část toho rozvoje celého rozpočtu, takový ten praktický element. A je zde ještě jeden prvek, který měl za následek mnoho rigidity, a to je finanční obálky pro jednotlivé, jednotlivé projekty, takové sledování jednotlivých politik. Pokud efektivita a účinnost rozpočtu a dohled jsou na vyšší úrovni, tak ten, ten, ty dárky a ty finanční obálky by měly být pro členské státy revidovány a změněny. Čili toto jsou ty dva hlavní prvky společně s revizí vlastních zdrojů. Rozpočet by se měl zaměřit na veřejné blaho evropského charakteru. To neznamená, že by měl být větší tento rozpočet, může být dokonce i menší, ale zacílenější, koncentrovanější. A parlament by mohl zájít takové úvahy, pokud by evropská přidaná hodnota měla být hlavním prvkem všech politik. Myslím si, že mi můj čas vypršel. Děkuji vám za pozornost. Merci, monsieur le directeur. Děkuji, pane řediteli. Vzhledem k tomu, že čas pokročil, asi by nebylo dobré tu debatu dále protahovat. Takže já bych stručně nastínil možné závěry. Chci v prvé řadě poděkovat všem, kteří tu vystoupili. Děkuji expertům, děkuji všem, kteří přednesli své prezentace. Poskytli nám objasňující informace, zdůraznili pozitiva i negativa toho, čemu říkáme rozpočtová galaxie mluvilo se o nových nástrojích, o finančním inženýrství, mluvilo se o pákovém efektu a v politické komunikaci je celkem elegantní říct, že jsme mobilizovali 315 miliard. A pokud o investice v EU, chybí nám k tomu záruční kapitál, nebo je problém nedovršenost vnitřního trhu a přetrvávající překážky přičemž průmysl se ptá, jaká budou pravidla zítra. Takže, abychom povzbudili investice, potřebujeme důvěru. Může existovat důvěra, když existují pochybnosti ohledně měny. Máme centrální banku, ale chybí nám ekonomická politika, máme národní ekonomické politiky, které jsme nedokázali dost dobře koordinovat. Takže Netrpělivě očekáváme zprávu, kterou pan Böge nyní připravuje s paní Beres. Je pravda, že FC přinesl určitá pozitiva, ale někdy by mohlo dojít k dekonsolidaci veřejných výdajů a veřejného zadlužení. Například určité investice pocházející od eh, veřejných subjektů jejich přenos do partnerství veřejného soukromého sektoru a pak hrozí, že budeme nějak vylepšovat veřejné účty. Žijeme v době levných peněz. Pokud některé členské státy nedělají strukturální reformy, aby dosáhly konkurenceschopnosti, je pravda, že někteří investoři se budou zdráhat. Takže je tu téma koordinované Evropy, kdy legislativa v oblasti fiskální, sociální a tak dále bude natolik konvergenční, že konečně překonáme všechny ty rozdíly. Pokud je o společnou zemědělskou politiku, možná bychom měli zlepšit legislativu v oblasti hospodářské soutěže, abychom odpověděli na očekávání. Když se podíváme na energetiku, zdroje energetiky, komise nezahajuje stíhání za předpokladu, že dané, že produkce byla legální. Je potřeba také zvážit smlouvy o volném obchodu, které máme. Mám velká očekávání od nadcházející období, protože všichni jsou si dobře vědomi křehkosti Evropské unie. Brexit je signálem. Něco je špatně. A Mnozí občané začínají spochybňovat členství své země v EU. Myslím, že rozpočet je dobrým nástrojem pro začátek této politické reflexe, protože chceme z toho rozpočtu vytěžit co nejvíc, ale členské státy zároveň často se trvávají v logice národního egoismu a z toho nevypředneme jen tak. Podívejme se na vlastní zdroje. Podívejme se na tu past toho spravedlivého zisku, spravedlivé odměny. Dostal jsem tolik, kolik jsem zaplatil. To často členské státy dělají a je potřeba od toho odhlédnout. A zároveň je třeba, aby to bylo únosné pro daňové poplatníky. Daně vybrané místně nebo lokálně nebo, nebo národně by měly být eh, odlehčeny. Například je třeba zvážit daní z oxidu uhličitého. Každopádně to povědomí o národních kompetencích nyní uplatňovaných členskými státy ty se mm, v některých případech stály iluzí. Členské státy používají tyto argumenty, které rozpoutávají populismus. Je tedy třeba ptát se, jaké kompetence je možné vykonávat co nejefektivněji v éře globalizace. V daňové oblasti máme skutečně velké příležitosti když některý nadnárodní podnik neplatí daně v EU, je to zřejmě proto, že Evropa není dost chytrá na to, aby ten podnik k tomu přinutila. Brexit bude dobrou záminkou pro přehodnocení naši, našich rozpočtových praktik. Čeká nás potom nový víceletý finanční rámec, ale myslím si, že je také třeba vést politickou debatu k tomu, co čekáme od EU. díky čemu by Evropská unie mohla být sympatičtější a přitažlivější v očích evropských občanů. Předpokladem je, že budeme moci diskutovat tak, aby to bylo pochopitelné pro evropské občany. Je potřeba mít rozpočet, který bude čitelnější, transparentnější pro evropské občany. Kolegyně, kolegové, tato výměna názoru byla nesmírně zajímavá. Ještě jednou děkuji expertům, děkuji všem účastníkům, kolegům kteří si vzali slovo. Děkuji členům skupiny na vysoké úrovni, kteří rádi znovu přišli přednést své svědectví našemu výboru. Děkuji také službám parlamentu, které připravili tuto příležitost k úvahám o rozpočtové galaxii. Budeme se snažit, aby tato galaxie a její hvězdy se mohly slít v jeden celek. Já myslím, že rozpočtová jednota má mnoha pozitiva a v tomto ohledu nás čekají skvělé úkoly. A není lepšího závěru, než ohlásit malou recepci po ukončení tohoto semináře. Takže pokud máte čas a můžete mezi námi zůstat, čeká nás teď tedy malá společenská událost, příležitost k projevu solidarity a dobré vůle, aby rozpočet byl ve službách politických ambicí. Může být Evro, může Evropská unie usilovat o status světové mocnosti? Zvolení Donalda Trumpa v USA může být příležitostí k přehodnocení některých našich úvah. Možná to může být také motivace k dalším krokům. Ukončuji zasedání a děkuji vám.